Dear colleagues, please, may I ask you to take seat uh, to start our meeting. Uh, first with the adoption. Vážení kolegové, usaďte se prosím, že přijmeme pořad jednání, takže je považuji za přijatý, děkuji. Tak tady mám nějaká oznámení. Jak víte, dnes je e, výročí těch e, děsivých teroristických útoků v Bruselu a na základě pozvání předsedy Tajányho poslancům a, zaměstnancům Evropského parlamentu sejít se v 10 hodin e, před hemicyklem na připomenutí obětí těch útoků. A prosím, jim vědomí, že v 9.55 přerušíme jednání přesně na 10 minut v 10.05 eh, začneme eh, znovu. Potom tady máme eh, ještě informaci k zasedání k budoucí iniciativním zprávám. Za prvé, příslušné zprávy byly mimo kvótu a všechny frakce mají své eh, eh, iniciativy předložit do eh, pátku. A potom k nominacím Národní úřady hospodářské soutěže, potom bankovní unie, EKR, e ALDE podle rotační politiky by eh, zajímala tato zpráva příští rok, výroční zpráva k hospodářské politice ALDE, výroční zpráva EKR SAD, akční plán k eh, finančním službám SAD, rozpočet 2018 Byro, eh, reforma vlastních zdrojů SAD, pravidla a obecné principy, které se týkají mechanismu a kontroly toho, jak komise vykonává výkonné pravomoci byro. Přeskum eh, delegovaných aktů a dalších prováděcích opatření k PRIPSu, tak tam bude eh, v rané eh, řízení bez připomínek 27. března, lhuta pro návrhy 23. března Dále bylo odsouhlaseno, že agentura pro credit rating se zaměří v, na to zaměřuje v květnu a benchmarking v červnu. Hospodářské řízení a, a setkání s guvernérem banky v Itálii to proběhne 11. září, eh, pardon, dubna v 5. Potom veřejné řešení k CCTB, CCCC bylo schváleno hospodářský dialog s radou a komisí k implementaci eh, specifických doporučení pro jednotlivé země ten týž den eh, předložení eh, potom 30. května. Pan Mato a pan Morel se zúčastní petiční sítě zřízené výborem PETY. A teď přistupme k našemu prvnímu, nebo respektive čtvrtému bodu. A je to nesmírně důležité slyšení k uh, eh, CCP. Já jsme velice rádi, že tady můžeme mít toto slyšení, protože i jako uh, spoluzákonodárce eh, uznáváme tedy eh, zásadní eh, důvodu, důležitost ústředních protistran. A víme, že legislativa eh, jim dává větší úkoly a, před, a má na ně přísnější požadavky a, a clearing určitých derivátů je tedy převeden na tyto ústřední protistrany a ty se stávají ještě důležitějšími systémovými institucemi. Na druhou stranu eh, legislativa eh, eh, vytvořila příslušné podmínky pro to, ale také proto, aby byla zachována kontinuita příslušných investičních bank, které jsou členy CCP. Nicméně rizika obrovských otřesů na jejich základní eh, by bylo třeba spustit ozdravné postupy nebo řešení krizí. Tady existují, takže eh, takovou krizi eh, by musel potom příslušný úřad řešit velice zdravně, proto, tedy obezřetně. Proto vítáme návrh komise z roku 2016, ten se dlouho připravoval na základě rezoluce parlamentu z roku 2013, kdy Eh, parlament tedy eh, požádal o mm, tento návrh. Eh, tento návrh přináší řadu nástrojů a podnětů k efektivnímu řešení krizí, pokud na ně někdy dojde. Také navrhuje stav diskusí na mezinárodní úrovni, kdy příslušné eh, orgány eh, byly velice aktivní v těchto oblasti a i nadále pokračují ve svých aktivitách. Eh, dnes si radím názory s váženými řečníky k takové složité a komplexní otázce a kritické otázce. Jsme rádi, že je tady Elke Koenig, předsedkyně SRB, ale také příslušné pracovní skupiny FSB která se zúčastnila mezinárodních eh, debat. A potom Stephen eh, Major, který je eh, předsedou v úřadu pro evropské trhy s cenými papíry. Samozřejmě jsou tady různé názory na předložené dokumenty a naší roli je snažit se o sladění všech zájmů, jak členů, tak klientů k zachování podnikání těchto stran a než eh, bychom tedy eh, znevýhodnili kohokoliv. Ten druhý panel proto bude složen se třech eh, řečníků, který bude zastupovat CCP, Erik Miller, šéfa Eurex Clearing, což je dceřiná společnost Deutsche Börse, potom Terence McCormick, Chief Risk Officer z BNP Paribas a potom Eileen Kelly, která je ředitelkou pro analýzu rizika v BlackRocku. Děkuji vám a za to, všichni, že jste přišli. Dostáváte až 7 eh, až 8 minut za, eh, krásná úvodní eh, vystoupení a po každém zasedání bude výměna názorů se členy výboru. Členy výboru mají až 3 minuty na odpovědi. A na konci slyšení dám slovo spolu s pravodajům Jakobu von Feitzekrovi eh, a Case A, eh. Čili nyní první zasedání, Ady dostává slovo Elke Koenig. Mr. Chairman, honorable members of parliament. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji mnohokrát za pozvání k tomu, abych se věnovala významnému tématu v den, který má zvláštní význam pro Brusel a Evropskou unii. Nejprve si dovolím vysvětlit, proč eh, máme zájem ehm, o eh, ústřední protistrany. Ústřední protistrany CCP mají klíčovou úlohu eh, v trzích derivátů, snižují riziko pro finanční systémy a to zvláště propojenost velkých bank, ale zároveň a tady vzniká velice zajímavý obrázek Spoken Hub, musí být doprovázeny rizikovým řízením, testováním zátěže a dalšími aspekty, tak jak se tomu věnují kolegové a zahrnuje to také, a to je velice důležité, také e, režimy řešení krize ústředních protistran a právě orgány pro řešení těchto krizí mají zájem na vytvoření pevného rámce pro řešení krize ústředních protistran, protože e, jsou tam e, clearingové banky, které jsou členy, ale to nejenom v eurozóně a v Evropě, ale také nad rámec to, to území a jsou také, očekává se od nich, že budou schopny zvládat tato riziko. Pokud by ústřední protistrany selhaly, tak to ovlivní clearingové členy a platí to i obráceně. Zásadní selhání ústřední protistrany eh, znamená také selhání jednoho či více, a to potrhuji, více clearingových členů. Proto úzce spolupracujeme s Evropskou komisí na této problematice a aktivně se podílíme na Radě pro finanční stabilitu a zaměřujeme se na spolupráci mezi ústředními protistranami a hlavními clearingovými členy. Snažíme se připravit orientační pokyny, které připravuje výbor, kterém předsedám já na FSB a očekává se, že tyto orientační pokyny vyjdou před summitem G20 v létě letošního roku. Ale proč se věnujeme návrhu komise eh, pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran, tak jak vyšlo v březnu. Eh, a toto je v souladu s mezinárodním výbojem. V FSB vítáme tento návrh a vítáme také skutečnost, že volba eh, orgánu pro řešení krize bude zapojovat také ústřední protistrany kolegia a také jako pozorovatele eh, i eh, nové, eh, nový výbor pro řešení krizí v rámci ESMA. Důležité je tedy zapojit všechny relevantní orgány a organizace a také v této souvislosti oceňujeme nejenom účast těch orgánů, které by měly být součástí eh, kolegia pro řešení krizí, ale také zapojení dalších orgánů na základě dohody v rámci kolegia. Mezinárodně totiž existuje závazek vytvářet takzvané skupiny pro eh, krizové řízení mezi největšími ústředními protistranami. Eh, existují tři oblasti, které by si žádaly další zvážení z vaší strany. A to první oblast, na kterou bych se chtěla zaměřit, je jednání s clearingovými členy. A to v případě, že selže jeden z členů clearingu, mohl by být spuštěn, a to samozřejmě souvisí eh, také eh, s situací v ústředních protistranách, můžeme se snažit, snažit eh, ústřední protistranu opět oživit tím, ale to, e, přivádíme ztráty clearingovým členům. E, a to v situaci, kdy sami členové clearingu prožívají těžké období. To znamená, že řešení Krize středních protistran není úplně novou záležitostí, spíš ukazuje, že riziko propojenosti se přesouvá z oblasti mezibankovní do oblasti ústředních protistran, tedy CCP. A vzniká tehdy, pokud není možné řešení krize úspěšně implementovat, protože eh, není dostatek spolehlivých pasiv. A toto úzce souvisí s úspěšným řešením eh, situace banky. Jsou to vlastně dvě strany jedné mince. A proto, a o tom také uvažujeme, zatím se nám to nepodařilo úspěšně vyřešit na mezinárodních fórech, ale velice důsledně se to držíme. Možná by mohlo být zvažováno prominutí některých povinností, eh, konkrétně třeba odpuštění eh, nutnosti zabrat dodatečné pozice, v rámci toho řešení nebo odpuštění takzvaných cash calls pro absorpci ztrát pro ty členy, které, kteří již řešením krize procházejí. V žádném případě se e, nedá nalézt nějaké zázračné řešení, aby se ztráty nějak vynulovaly. V každém případě členové ponesou větší podíl ztrát a komplexnější ztráty bude nutné rozdělit mezi členy clearingu i na nepřímé členy clearingu, protože zatím se to vztahuje jenom na členy přímé. A další téma, které bych chtěla zmínit a chci zdůraznit, že to téma je velmi komplikované, ale poměrně staré. Další téma, které bych ráda zmínila, je vstup do řešení krize. E, v tomto smyslu potřebujeme flexibilitu a e, to proto, aby bylo možné proces úspěšně zvládnout. Řešení krize by mělo nastat ještě dříve, než je příliš pozdě. Eh, takové řešení krize musí nazvat eh, na konci období waterfall v rámci těch ústředních protistran eh, a také je důležité, aby orgán pro řešení krize měl právo implementovat takové kroky. To je důležité, když jsou ústřední protistrany nedostatečně kapitalizovány a kdy eh, těžko zvládají nepředvídatelné defaultní ztráty nebo jiné ztráty. Další oblast, která si žádá další zvážení, se týká prostředků, jimiž budou spolu zákonodárci harmonizovat nad rámec CCP v rámci EU. Je zjevné, že ústřední protistrany jsou výrazně vzájemně propojeny a jsou také propojeny s bankami. Harmonizace dohledu nad řešením krize e, se bude vztahovat na celou Evropskou unii a lze ji realizovat různými cestami jednak replikací přístupu k bankovní unii s jedním Eh, dohledovým orgánem a s jednou organizací nebo jedním orgánem pro řešení sporů, eh, ale uvědomme si, že ústřední protistrany jsou přítomny jenom v omezeném množství členských států. Musíme však být zcela upřímní a uznat, že naše hlavní úsilí by se mělo zaměřovat na to, abychom zajistili, že obsah tohoto návrhu znamená zajištění finanční stability eh, a teprve kdo tu stabilitu zajistí, už bude druhořadé. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost a omlouvám se, že jsem hovořila trošku dlouho. Velmi ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji. A nyní Steven Major. Děkuji, Roberto. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, nejdříve bych eh, rád uvedl, že dnes je smutné, dnes je smutné vidět výročí pro Brusel i pro Belgii. Rád vám děkuji eh, za to, že pořádáte to důležité eh, eh, slyšení k návrhu o zdravných postupech a řešení krize ústředních protistran. Jsem rád, že můžu se podělit o své názory a zmínit některé ohledy, které vyplývají z praxe ESMA. Nejdříve k obecným poznámkám. Jak víte, rozsah CCP v Evropě a globálně rapidně roste v posledních letech po implementaci závazku G20, protože CCP byly vytvořeny k omezení systémových rizik vyplývajících z bilaterálních vztahů mezi účastníky trhu jak bylo ukázáno v prvním celoevropském eh, testu, CCP jsou vysoce propojené prostřednictvím clearing, eh, clearingu. Proto eh, selhání CCP by mohlo zásadně systémově omezit příslušný, fungování příslušného trhu. Jejich stabilita je tedy základ pro finanční stabilitu. V minulých letech ESMA silně podpořila konsistentní implementaci evropského eh, přístupu k eh, posílení odolnosti těchto eh, protistran. Mm. Přispívali jsme jimi stanovisky, obecnými zásadami i aktivní účastí na, v dozorových kolegích k CCP. A také jsme prorazili tedy test eh, zátěžový pro eh, CCP a eh, dále rozvíjíme svou metodickou stranu, no, tedy metodický rámec. A potom samozřejmě obezřetnostní kontrola těchto ústředních protistran, když ověřujeme zásadní změny jejich rizikových modelů. Když stávající regulační rámec je úspěšným příkladem evropské integrace, Eh, soustavné uplatňování pravidel eh, finančního sektoru eh, musí být doplněno s rámcem pro řešení krizi, aby se zajistila životoschopnost CCP mimo běžných tržních podmínek. Proto vítáme návrh komise, kterým se zavádí režim pro řešení krizí a ozdravné postupy v ústředních protistran. Tento eh, návrh je eh, tedy eh, v souladu s EMIR a příslušnou směrnicí o řešení krizí bank a také v souladu s doporučeními IOSCO a FSB. Já bych vyjádřil, že oceňuji klíčovou roli, kterou zákonodárce navrhl pro ESMU a, a co by, co by eh, tedy referenční dohledový orgán ESMA je připravena eh, naplnit této úkoly podle toho návrhu, ale nesouhlasím se závěrem eh, toho návrhu, že to nemá žádný dopad na zdroje. Vzhledem k obsaženým rizikům bychom se měli vyhnout nedostatečným zdrojům k implementaci tohoto důležitého předpisu. Teď tři důležité aspekty tohoto návrhu plánování obnovy, v procesy e, řešení e, v e, krize a jejich nástroje. Tak za prvé, když hovoříme o plánování řešení, tedy plánování ozdravných postupů, tak je třeba mít komplexní plán pod dohledem příslušného orgánu a kolegie CCP ještě kromě stávajících eh, v eh, ozdravných, eh, tedy dohledových nástrojů se, navrhuje další, se navrhují další. Já si myslím, že by tam měly být techničtější předpisy, zejména pokud je o stanovování benchmarky pro CCP ze třetích zemí. To by mohlo být dosaženo doplňujícími opatřeními, jako, regulační, jako jsou regulační technické standardy. Za druhé, bych eh, rád eh, zareagoval na ty eh, navrhované nástroje k řešení krize. I když jsou určité alternativy, které stojí za zvážení, ta základní charakteristika tržních struktur se hodně mm, liší u ústředních protistran a u investičních firm a bank. Proto prosím, eh, zvažujte každý eh, nástroj v tomto kontextu a eh, soustavně uplatňujte rámec EMIR. Také musím eh, říci, eh, že široký výběr možných nástrojů by eh, umožnil příslušným orgánům ehm, dosáhnout flexibilitu potřebnou vzhledem k ehm, daným tržním podmínkám. A tím se dostávám ke třetímu důležitému prvku toho návrhu, a sice řízení toho procesu řešení krize. Jak víte, eh, CCP jsou infrastruktury, které eh, pracují přes hraničně a koordinace mezi příslušnými orgány musí být neustále zajištěna. I když uznáváme, že je eh, třeba vytvořit ideální proces řízení velký počet dohledových orgánů a mm, spojených dokologií, tak ESMA má následující zkušenosti s kolegy podle Emiru. ESMA nikdy zatím nedostala žádost o mediační proces v rámci, e, tedy pro e, e, stanovisko EMIR. Dvě třetiny členů by museli podpořit návrh tedy na postoupení tohoto k ESMA a to je velice vzácné. Někdy by bylo, eh, tohle by bylo ještě obtížnější takový, eh, dosáhnout takovou tu, eh, takovou tu navrhovanou většinu zde. Čili práva a kolegy, která dohržují nad těmi zásadními členy, možná nebudou řádně člena, pokud bude zaveden podobný mechanismus zde. To prosím mějte na paměti, až budete vyjednávat o tomto konkrétním ustanovení návrhu komise, které dnes stanoví, že každý člen může se na ESMU obrátit s eh, žádostí o mediaci eh, v eh, navrhovaném řešení. Já si myslím, že to je příliš nízká hm, překážka, pokud je o srovnání s Emirem. Potom souhlas s mezinárodními standardy. Věřím, že ten legislativní proces k evropské v regulaci také bude odrážet další doporučení FSB a IOSCO a CBMMA a ten harmonogram by měl být už letos eh, v létě a doufáme, že to eh, nebo vypadá to, že to je takto v pořádku. ESMA samozřejmě eh, závěrem uvedu, že se snaží o zachování finanč, stability finančních struktur a jsme připraveni přispět k tomu, aby tato legislativa byla opravdu úspěšná. Děkuji vám. A teď zahájíme diskusi. Prvním řečníkem je jako von Weizsäcker, pan spoluzpravodaj. <coughs> Thank you, Chair. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za tyto užitečné poznámky. Ehm, já mám tři otázky. Za prvé eh, bych se rád zeptal na kolegium regulátorů. Eh, tak jak k tomu přistupujeme v rámci eh, ústředních protistrán a jak řešíme ozdravné skupiny pardon, ozdravné postupy. A já se setkávám s tím, že eh, toto nastavení funguje velmi dobře v do, takzvaně v dobrých časech, ale hlavní problém je s bankovní unii v obtížných obdobích. A možná. Samozřejmě tady vznikají témata ehm, důvěry, sdílení, eh, kdo za co platí a podobně, když už dojde na lámaní, lámání chleva. A vzhledem k povaze problémů, když eh, doufám, že se nikdo nedožijeme té doby, kdybychom se setkali eh, se zásadním selháním, zásadní ústřední protistrany, eh, tak ale musíme se na těžké časy v každém případě nějak připravit. A tady si kladu otázku, zda by dobrým argumentem nebylo um, Eh, rozhodnutí, vhodnější rozhodnutí pro jediného, do, jediný dozorový orgán, single supervisor. A myslím si, že bychom také měli uvažovat o tom, eh, že eh, musíme sledovat také, co se děje konkrétně třeba Brexit. A tady si kladu otázku, do jaké míry se domníváme, že současné návrhy Eh, vlastně fungují eh, i v rámci EMIR a jak tedy eh, bude umožněno řešení sporů a potenciálních problémů v souvislosti s Brexitem, když velmi vel, zásadní ústřední protistrany vlastně budou fungovat mimo naší soudní příslušnost, co to bude v praxi znamenat a zda by tedy třeba nebylo vhodné obezřetnější zavést robustnější režim pro třetí země, nebo zda se neinspirovat z toho, co dělá USA, eh, s tím, že stanoví eh, přísnější požadavky. A další taková konkrétnější otázka pro paní Kenik. Eh, co by mělo spustit ten postup od eh, ozdravných postupů k řešení krizí, eh, protože to je něco, co zcela jistě víte i z každodenní zkušenosti, kdy říkáte, ještě než se dostaneme na konci waterfall, ale mm, uvědomme si, že bychom měli mít důvěryhodný mechanismus, eh, aby se do řešení sporu nevstupovali příliš brzo, ale ani příliš pozdě. Budeme tedy odpovídat postupně na jednotlivé. Dobře. Děkuji. Já ma, eh, tedy vidím, že je tady hodně otázek a já bych na úvod nejprve chtěla poděkovat za veškerou práci, kterou děláte v eh, panelu pro řešení FSB. Vím, že je velice těžké eh, zajistit, aby se všichni regulátoři shodli na jednotném postupu, tak jak je složité tady v parlamentu, aby se všichni poslanci shodli, takže víceméně s vámi hodně soucítím, eh, protože vím, že vaše práce je těžká. Zároveň si uvědomuji, že je to globální úkol, kde se komise snaží držet krok Ehm, a mým úkolem jakožto spolu zpravodajky je zajistit, abychom také dokázali ocenit práci technických expertů, abychom nezasahovali příliš do technických aspektů toho řešení, ale spíše se zaměřit na politické záležitosti. Já mám pro paní Kenik eh, konkrétní otázku. Vzhledem k tomu, že FSB se zaměřovala na přístup eh, takzvaného toolboxu pro ústřední protistrany, máte příklady některých konkrétních eh, nástrojů, které použít pro scénáře non-default a pro scénáře default. A u těch scénářů porušení default tedy e, zda máte e, informace o tom, jaké struktury pobídek tím budou zasaženy podle reakcí clearingových členů. A také vím, že dále pracujete na problematice kompenzací. A vím, že v druhém panelu se právě kompenzacím budeme věnovat. Vím, že představitele průmyslu na to mají vyhraněné názory, ale zajímalo by mě, zda byste se s námi mohla podělit o informace o dalších dalším vývoji a v jaké chvíli by se mohla kompenzační opatření dostat na scénu a být užitečná. A na pana kolegu Majora mám eh, opět dotaz související s přístupem Toolbox pro eh, ozdravné postupy a řešení krize. V návrhu v toho mnoho není a vzhledem k tomu, že ESMA má kontrolovat a řídit tyto praxe napříč Evropskou unii a vzhledem k tomu, že těch 17 ústředních protistran, které mají v EU autorizaci, je těžké tuto práci koordinovat, je vůbec možné zajistit jednotný přístup. Budete jako supervisor přistupovat ehm, k malé ústřední protistraně v malém státě eh, oproti velkému ústřednímu orgánu? Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za úvodní eh, proslov. Zcela souhlasím s tím, že to, co řešíme, eh, je eh, důležitý chybějící článek v naší regulační architektuře. Je to velké riziko ve finančním systému a myslím, že tam opravdu musíme mít na paměti ty vzájemné vazby na další legislativu, která už funguje. Na druhou stranu si také myslím, že tohle je také příležitost k tomu, se k tomu postavit eh, nově. Můžeme se prostě nově eh, zaměřit na některé otázky. Mám několik malých otázek, které bych vám ráda eh, předložila. Za prvé, ta vazba mezi tím režimem pro banky a pro ústřední protistrany. Paní Kenny, vy jste Eh, zmínila eh, obecné zásady, které FSB možná vydá v létě. My na to čekáme. Já nevím, jestli bychom měli, eh, neměli počkat, jestli, ještě předtím, než začneme s nějakou zásadní prací v této oblasti. Tak to je obecná otázka a konkrétní. Je tady určitá zásada pro FSB, a sice, eh, že je třeba eh, nediskriminovat eh, přístup mezi CCP a bankami, nebo pro CCP a banky k řešení krizí. Stačí tohle v rámci globálních krizí možných, které by mohly dopadnout na ústřední protistrany. A potom dále jsou tady, je tady FSB, sdílení informací, mezi eh, subjekty a úřady. Pokud se podíváte na návrh komise, tak eh, myslím, že tady není nic konkrétního k téhle věci. Čili eh, je třeba tam dát něco k vyní informací mezi CCP, příslušnými orgány řešení krizí a bankovními orgány, nebo orgány pro jako řešení krizí bank. A potom pan Majer. Už tady máme něco v EBA e a EBRD. A potom eh, tady máme ESMU a článek 5. Myslíte si, eh, že eh, společný výbor mezi EB a ESMA by nějak přispěl k řešení? A potom vaše snaha k ořezání těch prvotních marží protože v minulém roce jste eh, toto ořezání eh, považovali za eh, jeden možný nástroj, za takový možný nástroj poslední instance po tom, co všechny byly použity. Komise to nenavrhla, ale FSB o tom uvažuje. Chci se tady zeptat, jestli ta debata opravdu ještě neskončila k eh, tomuto ořezávání prvotních marží. Opravdu eh, trváte na tom? A, eh, jaké pojistky byste nám navrhli? Prosím, tři minuty. Cora von Juvenhuizen. Děkuji. Jak paní Koenig, tak panu Majorovi za prezentace. Já bych chtěl naváhal zat na otázky Kay a k tomu to souboru nástrojů, protože vždycky je tady otázka mezi flexibilitou a rychlostí. Myslím, že všichni se shodneme, že musíme mít tam ty správné nástroje v tom toolboxu, ale pokud to uděláme příliš preskriptivně, i pokud jde o pořadí, tak eh, to bude takový návod CK, kde nakonec, když se to budete držet, tak eh, vždycky vám něco bude chybět nebo něco se nepo, eh, eh, <laughs> nepodaří a budete mít, budeme mít takového pata a mata z toho a svět bude v krizi. Čili jak se postarat o to, aby tady byla značná flexibilita, abychom mohli i jednat rychle. Známe ta rizika. Ale v době kybernetických útoků pravděpodobně potřeba rychlosti bude velice vysoká. pokud má dostat obnova, tak hmm, možná, že bude eh, třeba eh, přeskočit rovnou k poslední fázi. Čili k tomu řízení, co říkal pan eh, Major. Jak zajistit, aby všechna ta pravidla, která jsou v řízení, nám dávala prostor pro rychlé jednání. Protože já myslím, že nakonec to bude opravdu třeba. Musí tady být určitý prostor jak to říct, k tomu, bychom um, posoudili ty věci a mohli jednat velmi rychle. Děkuji. Miguel Bigas. Uma, uma questão mais, uh, mais... Já bych rád položil takovou základnější otázku, elementárnější otázku. Možná, že jsme ještě stále v jakémsi počátečním stádiu v tomto ohledu, ale přesto bych chtěl vědět více ohledně těchto CCP, které existují v Evropské unii a kde hovoříme o systémovém riziku. Já bych byl rád, kdyby se pohovořilo více o těch 17 zaregistrovaných CCP. Rád bych věděl také více o jejich existenci. A co proběhlo nedávno? Znamená to, že tyto CCP čelili obtížím a do jaké míry tyto CCP představují systémové riziko? Byly tady dvě vystoupení na toto téma, ale chtěl bych vědět více o této záležitosti. Jakým způsobem se aplikuje pákový efekt a jak to vypadá z hlediska selhání vůbec. Takže požaduji trochu více informací. Děkuji. Máme ještě žádosti Sketch DI. Dal bych slovo kolegyně Ote Koenig, ale ještě máme kolegu eh, a, jak me, a pak přerušíme zasedání, eh, aby, abychom to stihli. No, pervanš. Takže pokusím se být stručná. Děkuji za tyto dvě přednášky, které nám umožnily dostat ty základní informace o tom zásadním tématu. Mám tři otázky. Ta první byla částečně již položena eh, ze strany mm, paní Swinburne. Je to otázka na pana Majera. Chtěla bych vědět, zda jedním z cílů zkoumání tohoto návrhu na úrovni Evropského parlamentu je snížit vlastně ten prostor těch vnitrostátních dohledových orgánů z hlediska nástrojů eh, řešení krize. A pokud tomu tak je, takže tak jaké hlavní směry bychom měli zkoumat v tomto ohledu? A druhá otázka. Vy jste hodně kritizovali fungování těch kolegí a uvedli jste, že co se týče řešení krizí CCP, to bude ještě obtížné, ale neuvedli jste model, který byste v tomto smyslu přáli. Jakým způsobem by se měly zpravovat tato kolegia? A nad tím je vším je samozřejmě otázka Brexitu. O tom hovořil pan Jakob von Weizsäcker. Byla bych ráda, kdybyste nám eh, řekli, jakým způsobem se díváte na to, co by měla dělat Evropa 27 členských států. Já vím, že to není hlavní pravomoc, ale vy jste dělými pozorovateli eh, symptomů nestability, takže jak eh, byste měli organizovat tyto orgány z hlediska systémového rizika CCP? Můžete si představit přístup, který by umožňoval diferencovat z hlediska místa trhu a z hlediska registrace, registru CCP, zvláště v oblasti eh, vypořádání v euro, clearingu v euro. Děkuji. Je tady řada náročných otázek, celé jistě to bude taková hozená rukavice, pokud chcete zvládnout odpovědět na všechny v minimu času, ale nyní přerušíme schůzi a začneme opět v 10.05 a e, přejdeme na minutu ticha. Dear colleagues, please. Vážení kolegové, rád bych vás požádal, abyste opět zaujali svá místa. Máme zde místo předsedu a padla tady řada dobrých otázek a dám slovo Elke König. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, opravdu celá řada otázek. Začnu eh, otázkou, na níž mám trošku jiný názor než Steven, k, eh, přístup kolegia. Nezapomínejme na to, že zde hovoříme o selhání CCP, které e, nevyhnutelně, protože jde o scénář neplnění či defaultu, kdy tedy e, selže jeden nebo více členů clearingu, kdy tedy to představuje jedny z největších bank, které dozorujeme. A já si myslím, že kolegium je nezbytné proto, že je nezbytné mít supervisora, eh, orgán pro řešení sporů a eh, další, abyste nalezli dobré řešení v dobrých časech pro plánování a v krizových časech, kdy musíte nějaký problém už řešit. Ale nechcete se dostat do nějaké nekončící smyčky neschod, a e, samozřejmě potřebujete nezávislého, nestraného mediátora. A mm, Steven říká, že k mediaci se nemá nikdy e, přistupovat. My jsme měli první e, mediaci v plánu řešení sporů a nyní se vyhnu otázce na Brexit, alespoň prozatím, ale zmíním jednu argumentaci. Máme mezinárodní ústřední protistrany v Evropě i mimo Evropu a k nejdůležitějším argumentům patří, že ústřední protistrany, které mezi sebou soutěží, mají soutěžit na stejné úrovni bezpečnostní standardů a že bude křížově uznán zájemně režim těchto ústředních eh, protistran, aniž by tedy bylo nutné eh, zasahovat eh, do toho procesu a silná CCTB CCP eh, může eh, pomoci spustit eh, toto řešení. Co je tím spouštěcím mechanismem? To už jsme tady zmiňovali. Jako orgán pro řešení krize musíte být flexibilní a zároveň jde také o to, že když vstoupíte do řešení sporů, tak se dostanete Eh, k problematice vlastnických práv. Eh, víte, že vaše protistrana je eh, v insolvenci a že toto je nutné řešit. A my jsme tedy na FSB o tom dlouze diskutovali a vidím, že řada z těch diskusí odrážela, se odrážela v návrhu komise. Jde spíše tedy o indikátory než jakousi svěrací kazajku, která by vytvořila přesně e, stanovené řešení na danou dobu. Pokud je pravděpodobnost porušení, tedy komponent autorizace, a nelze e, vykonávat kritickou funkci nebo obnovit svůj život a schopnost, první varianta selhala a klademe si otázku, jak dopadne další aukce. A Samozřejmě to nás vede také k otázce nástrojů, které tady máme a my si uvědomujeme, že CCP není banka. CCP je něco velmi specifického. Mohli bychom říci, že je to takový velký počítač, který eh, musí běžet, aby probíhal clearing eh, v podnikání. A pro mě z různých nástrojů, tedy eh, od prodej selhávající CCP, sice není pravděpodobný scénář, stejně jako eh, překlenovací CCP není pravděpodobný scénář a nejpravděpodobnějším scénářem k tomu, abychom obnovili života schopnost, je eh, obnovení tzv. matchbook, alokace pozic, a alokace ztrát, e, protože lidé si rádi nechají alokovat zisk, ale těžko ztrátu. A e, tady musí být i širší meč. Jakožto orgán pro řešení krize potřebujete tedy všechny tyto nástroje, které jsou součástí eh, knihy pravidel a jakožto orgán, který to má řešit, musí mít možnost eh, postupu, například partial tear up eh, a další, což je mm, rozhodnutí, když zatím je loď ještě na vodě, kdy ještě není na mělčině. A Eh, pak FSB záměrně nerozhodlo o něčem a teď použím eh, termín, který lidem zvedá tlak, eh, tedy my ještě nevíme o propojenosti dostatečně, otýlek, a Vzhledem k tomu, že jde o takzvanou tail event, tak když alokujete ztráty tak je potřeba eh, předat vlastnická práva, abyste mohli eh, obnovit také vlastnictví u těch členů, kteří neselhali, abyste měli také příležitost jim eh, toto kompenzovat. Já nemá, nechci kritizovat to, co v nástrojích je. Tématem vždycky je, že je nezbytná flexibilita. A nezbytný je také karvaut pro Eh, tu nepravděpodobnou situaci, eh, a já se pokusím ještě komentovat k tomu, zda jde o systemické riziko. Zda máme eh, k tomu nějaké doklady z minulosti, ne, ale my víme, že deriváty jsou samotné systemické prvky a známe tedy je v Spoke and Half a měli bychom hovořit eh, o tom, co se stane, když jeden z nich selže. Jako, jak říká Jacob, já doufám, že se s takovým selháním v praxi vůbec nesetkáme. Vidím, že mi to tu už bliká, že jsem přesáhla svůj limit, tak už skončím. Steven Mayer, prosím. Děkuji mnohokrát eh, za otázky. Ehm, a eh, od poslanců Eh, já se pokusím reagovat. Za prvé, tady zazněla řada otázek mm, na jednak flexibilitu a úměrnost a rychlost a jakým způsobem toto funguje eh, v návrhu usnesení. Je totiž důležité si uvědomit, že o co usilujeme, jednak flexibilita a úměrnost, a jednak si musíme uvědomit, že centrální clearing derivátu eh, podléhá regulační hospodářské soutěži a že tam budou třeba různé standardy podle toho, kde to podnikání probíhá. A v rámci tohoto systému je potřeba zjistit, zajistit rychlost a úměrnost a zároveň také sledovat, zda vůbec jsme byli vyzváni k takovému kroku ze strany regulátora ehm, a jak proběhne clearing. A to jsem také zmínil v úvodním vystoupení, že je vhodné poskytnout k nástrojům více informací eh, pro oživení. Eh, a eh, zároveň se musíme snažit Ehm, snížit překážku pro zahájení mediace, protože víme také, že jsou zkušenosti z jiných oblastí, že zůstává jeden případ ehm, dva, tři roky v Emir jsme neměli žádný takový případ, eh, tedy ten limit byl nastaven velmi vysoko pro spuštění toho procesu. Pokud něco musí řešit ESMA, tak to rozhodně nemusí znamenat, že takové rozhodnutí bude trvat dlouho. Ne, eh, my jsme dokonce mnohokrát za poslední leta rozhodovali během 24 hodin, eh, kdy technici špičtí odborníci dokázali takto rychle vzít telefon a rozhodnout. Je potřeba zajistit flexibilitu a vyhnout se hospodářské soutěži mezi regulátory. A v této souvislosti potřebujeme více nástrojů pro ozdravné procesy, ale také snížit ten limit pro spuštění mediace. Další oblast se týkala toho, zda přejít k jednotné supervizi, jedinému supervisorovi eh, a co kolegium, zda to neposkytuje dostatečný mechanismus a Eh, když se hovořím jako odborník a eh, nabídnu ty technokratické argumenty pro eh, jednotnou supervizi, jedinou supervizi, tam to je přesvědčivé poměrně, protože když budeme provádět supervizi centrálně, tak je to logicky lepší, ale metoda, kterou máme formou kolegí, je zcela jistě krokem kupředu oproti dřívějším systému v EMIR. Proto si myslím, že jde spíše o politické řešení než řešení technokratické, protože technokratické technokratický argument zde je zcela jistě na straně jednotné supervize. Já si zmíním alespoň tři argumenty této oblasti. Když se například zaměříte na relativní argumenty pro centrální supervizi, jednak propojenost má velký význam v této oblasti nejenom mezi CCP, ale také u bankovního systému. A další bod, o kterém jsem se zmiňoval, tedy propojení s regulatorní konkurencí, kdy drobné změny mohou také rozhodnout, eh, kde eh, se nacházíme. Já si myslím, že po Brexitu bude existovat 13 CCP v rámci EU a řada z nich je dohledována jedním jediným orgánem. Takže jeden dohledový orgán musí investovat znalosti a kompetence eh, do supervize nad těmito subjekty. A samozřejmě máme zde už jednu takovou možnost, kdy jsme mohli delegovat tyto aktivity do ESMY. A e, pokud jde o téma Brexitu, tak já si myslím, že to souvisí s diskusí, e, kterou vedeme, e, kterou jsme již vedli v politikách pro třetí země v rámci práva EU a v existujícím mechanismu ekvivalence se nabízí omezené příležitosti pro monitoring a supervizi subjektů z třetích zemí. Ehm, to znamená, že vůči těm třetím zemím máme velmi omezené možnosti vyžádat se informace eh, od ústředních protistran, či je eh, provádět supervizi nad nimi Eh, dotazovacích a podobně. A už jsme se podělili o naše myšlenky na toto téma. Důležité v tom bude, zda je lepší tedy zavést nějaký vhodnější mechanismus a zda do jaké míry chceme zajistit, aby regulátor z třetí země bral v úvahu všechna rizika, mm, která mohou vznikat v této oblasti. A Zatím tedy neexistuje e, žádná odpovědnost, e, kterou by tedy měl brát e, v úvahu tento regulátor všechny oblasti. A máme tedy dva výbory v, řeš, v EBA a jeden v ESMA. Já jsem chtěl už zdůraznit v úvodním projevu, že řešení CCP je jiné než řešení krizí v bankovnictví. I struktury vlastnictví jsou jiné, informace, pozice jsou jiné než v bankovnictví a proto to může být velmi obtížné získat uh, Eh, například ohodnocení aktiv, to je totiž v CCP méně problematické než u bank, proto je správné mít oddělené výbory. Na druhou stranu v návrhu jsou dostatečné návrhy, aby umožnili výměnu informací mezi EBA a ESMA, eh, tak aby docházelo k náležité výměně informací. Eh, marže pro hodnocení iniciální marže a další. Zde se navrhuje možnost A když hovoříme o tomto haircutting na initial margin, e, na základě filozofie, že máme vždycky více nástrojů v toolboxu než méně, ale zároveň rozumíme e, také rozhodnutí komise k tomuto návrhu, tedy explicitně neidentifikovat toto jako mechanismus. E, k systémovým rizikům CCP e, musíme si uvědomit jejich odolnost. Důležité je, že musí fungovat již podle striktních podmínek, musí mít takovou marži, aby dokázali zvládnout selhání dvou clearingových členů. To je už velmi náročný požadavek. A také, eh, pokud se zaměří na zátěžový test, my jsme tady došli k závěru, že v této fázi jsou ústřední protistrany dostatečně odolné, ale současně zátěžové testování se teprve vyvíjí a my jsme tedy zvažovali riziko selhání ústředních protistran a zcela jistě se budeme zaměřovat také na likviditu. Thank you. Děkuji vám. A nyní můžeme přejít ke eh, druhé části našeho slyšení. A dám a eh, teď eh, slovo k předsedání Kate Swinburne. Děkuji a omlouvám se. A prvnímu místo předsedovi, který sedí vedle mě na druhé straně obyčejně. Takže teď já už budu eh, předseda, vzhledem tomu, že tady můžu být celou dobu. Pokud jde o časový harmonogram, tak my další bod máme v 11. Takže jako, jedna z, jako spoluzpravodajka i já a, eh, a se omezím a, eh, na konci a a jsem tedy a, proto, abychom vás dali po 5-6 minutách a ne 7 až 8 bychom měli eh, trochu dotazu eh, na, prostoru na dotazy. Stínové eh, zpravodaje a spoluzpravodaje požádám o dvě minuty a potom dostaneme prostor odpovědi, na odpovědi pro panelisty, takže bez dalšího, další okolku řeknu, vedám slovo panu Eriku Millerovi z Eurexu. Děkuji vám. Vázená paní předsedkyně, vážení poslanci, já bych eh, nejdříve eh, rád poděkoval eh, spolu zpravodajům doktorce Svinber a von Weizsäckerovi za pozvání a také sekretáři Ekonu za uspořádání tohoto slyšení. Je to velkou věcí pro mě i pro Eurex Clearing, což je firma, kterou reprezentuji, že jsme přizváni k této důležité debatě. Ještě než se dostanu k tomu legislativnímu návrhu samotnému, Rád bych eh, postoupil několik kroků a připomněl nám, proč se tady dnes bavíme o téhle věci. Tam je před deseti eh, lety eh, začala největší finanční krize od roku 1929 a i když eh, všichni už jsou únaveni tím, že to slyší, stejně jako tím, že EU je základem nové éry míru, já myslím, že stojí za to, to zopakovat. Finanční krize z roku 2008 spustila největší hospodářskou, hospodářský pokles za téměř století a vedla k masivnímu zničení bohatství hospodářství a pracovních míst akumulovaná a hruba pomoc finančnímu sektoru během doby po krizi v roce 2008 až 2014 dosáhla 8% HDP v eurozóně. Výjimečné okolnosti si vyžadují výjimečné kroky a proto se šéfové G20 na summitu v Pittsburghu eh, rozhodli eh, k, v roce 2009 k koordinované eh, reakci. Ovšem tady nešlo jenom o krizové řízení, mezinárodní koordinace a stanovování standardů mělo hlavní cíl, a sice vyhnout se budoucím finančním krizím této velikosti a zmenšit nebo dokonce předejít dokonce Eh, dopad jejich, na, eh, jejich dopadů na eh, veřejné prostředky a prostředky daňových poplatníků. Byly tady požadavky na kapitálové zdroví bank a bylo tady potom další regulační rozhodnutí přijmout, tedy přejít k v regulaci standardizovaných obchodů s tedy mimo překážkovými mimo burzovními eh, kontrakty. Eh, eh, zásadně to odhal, nebo krize odhalila rozsah nedostatečné transparentnosti a odhalila složitou pavučinu vzájemné závislosti, která vedla k tomu, že bylo obtížné pojmenovat úroveň rizika. A proto to mělo dopad na skutečnou finanční stabilitu. Eh, aby eh, se eh, trvale zlepšila transparentnost a efektivita trva, trhu s deriváty, se vaše sněmovna rozhodla změnit dva, dvě zásadní věci. Za prvé zavedla povinnost obchodovat s transparentnějšími kontrakty na burzách nebo elektronických platformách a potom povinnost vypořádávat obchody přes ústřední protistrany. Jak víte, eh, ústřední protistrana eh, je eh, v kupcem pro každého prodávajícího a prodávajícího pro v každého kupce. To znamená, že už se nejedná někde pokoutně a jenom několik aktérů se stane uzly celkových transakcí a zvýší se transparentnost a <clears throat> zlepší se v řízení v, v, v rizika v úvěrového selhání a nebo nesplácení úvěru a celkově eh, ten systém se zefektivní. Já bych eh, rád tedy eh, řekl své tři věci, jsme slyšeli o třech bodech od předchozích řečníků. Já si myslím, že první věc, kterou bychom měli udělat, abychom nastavili eh, správně eh, tu motivaci a zabránili eh, zneužívání peněz daňových poplatníků. Znovu no, se možná zdát jednoduchá, ale je to vyloučit použití veřejných peněz z návrhu komise. Ten text, jak teď je sformulován, obsahuje nic méně než eh, možnost záchrany z veřejných prostředků, pokud účastníci jsou eh, schopni získat veřejné prostředky, aby zajistili kontinuitu kritických služeb nad rámec toho, co sami eh, přispěli k mutualizaci rizika, mohou mít motiv nepřispívat aktivně k v obnově a, nebo k ozdravení a preferovat řešení krize. Hmm a to může být eh, eh, zásadním morálním eh, hazardem v tomto procesu. A za druhé, podle stejné logiky, je tady v nebezpečí zahrnout kompenzační doložku v legislativním návrhu. Pokud nějak člen clearingu si cení kontinuitu clearingové služby, tak proč by měl být kompenzován za eh, kroky, eh, které jsou eh, nezbytné pro zachování trhu? Pokud budete kompenzovat ztráty účastníka, který předtím souhlasil na smluvní a dobrovolné základě, že utrpí ztrátu k zachování služeb, tak tady není žádné rozdělení ztráty v takovém případě. Někdo může říct, že kompenzační doložka má podnítit eh, tedy eh, členy klientů k účasti, ale my si myslíme, že eh, kontinuita kritických služeb je sama o sobě jim odměnou umožňuje účastníkům trhu i nadále eh, eh, mít výnosy z poskytování služeb klientům, eh, mít přínosy z nižších kapitálových požadavků a také se vyhnou nákladům ze ztráty svých pozic. A to je jenom několik výhod. Odkud tedy přijdou peníze do kapitálu ústřední protistrany, která mimochodem nemá Mm, upisovat riziko, ale eh, mají být, eh, ale má eh, zpřesnit rizikové tedy řízení rizika. No tam, tam pokud to nebude stačit, tak, tak se zase to hází na daňového poplatníka. A já si myslím, že mm, hodnota vyřešení krize je finální a nesmí být neomezená. Žádný, to, že žádný eh, eh, věřitel nemůže být na tom hůře, eh, znamená, že všichni jednají odpovědně. Ovšem nemůže se to vykládat tak, že jsou svázány ruce příslušného orgánu, pokud se rozhodne mm, odchýlit se od pravidel CCP. Proto jsme pro eh, širokou eh, definici eh, toho faktu, že žádný věřitel na tom nesmí být hůře. To znamená, že pokud nějaký věřitel opravdu bude na tom hůře, tak poté, co projde eh, běžným eh, insolvenčním postupem, tak eh, to jeho ocenění bude obsahovat všechny výnosy z clearingu, to znamená a ztrátu účastnických pozic na hradej, náklady na, na jejich znovu získání a ztráty výnosu a především systémový dopad. Abych to schrnul, jsme spokojeni s návrhem komise. Myslíme si, že je téměř, že pouze několik kroků od vytvoření neprůstřelného rámce, který navazuje na EMIR a posiluje odolnost a transparentnost finančních trhů, ale nesmíme zapomínat na krize finanční krize. Ten návrh by proto neměl obsahovat za A možnost používat veřejné prostředky, za B Eh, možnost, aby eh, cleaningoví členové eh, žádali o odškodnění a za C mohli žalovat ten orgán pro řešení krize. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost a těším se na debatu s vámi. Děkuji a teď požádám tady se McCormicka a šefa SBN bez Paribas. Uh, uh, Vážená paní předsedající, vážení poslanci, děkuji za pozvání uh, a možnost vystoupit k problematice ústředních protistran a nabídnu vám tedy úhel pohledu, co na clearingu vítáme, iniciativu Evropské komise vytvořit pro CCP hodný režim. Ještě než přejdu k podrobnostem, ještě bych rád zdůraznil, že již bylo dosaženo mnohé v oblasti ozdravných procesů a proto je nepravděpodobné, že by bylo nutné jej v praxi aplikovat. Musíme si uvědomit, že tady fungují clearingové banky, které se snaží sledovat kapitálové zajištění a Eh, připravovat se na rizika. Nová směrnice o ozdravné postupné řešení krizi eh, zajišťuje, aby Eh, řešení eh, takových bank nemusí být, nemuselo být synonymem defaultu, ale aby dokázalo eh, řešit negativní dopady na finanční systémy a infrastrukturu. V této souvislosti systém řešení sporů a zdravných postupů je řízen systémem uměrnosti. Také můžeme uvažovat o tom, jak navýšit odolnost a vůči riziku, ale tady je důležité, aby byly tyto systémy dobře vybaveny na zvládnutí problému. Musí být dostatečně kapitalizovány a musíme také uvažovat o větším zajištění skin in the game. A musíme také uvažovat extrém, o extrémním případě nebo eh, katastrofickém scénáři a být také připraveni. A musíme také zajistit, aby byly dodrženy klíčové principy eh, efektivnosti a transparentnosti. Transparentnost je nezbytná, eh, protože oživení je vždycky založená trhu. Abychom uspěli, účastníci trhu musí mít přehled o celém procesu a musí jej sledovat tedy v průběhu. A nařízení by mělo stanovit objektivní indikátory, kdy má e, regulace začít. V této souvislosti je důležité, že vstup do zdravného procesu by neměl být automaticky předpokládan a zajišťuje tedy určitou flexibilitu, než se e, ozdravný proces pustí. Pokud jde o e CCP, tak bude na nich, aby determinovali, e, kdy vstoupí do procesu ozdravení. A musíte samozřejmě sdělit, jaká kritéria spouští tento proces a e, sam, mm, vyřešení v této souvislosti, které vede úřad, není doporučováno. Členové clearingu musí také vědět přesně, kdy přejít ze systému eh, business as usual do krizového módu, aby dokázali zajistit ozdravný proces, který bude rychlý a úspěšný, musí eh, také nejistota být snížena na minimum. V zájmu transparentnosti je potřeba zajistit spravedlivé postupy eh, pro zapojení členů k clearingu a také eh, v realizaci plánu oživení a plánu vyřešení. Tady by měla regulace být povinná a měla by být zvážena všemi ústředními prostředky stranami a kompetentními orgány či orgány, které, které zajišťují řešení. Samozřejmě je důležité důležité mít jasno v tom, kdy se proces spouští, jak se bude provádět řízení rizik, eh, protože to může být spuštěno kdykoliv. Důležité je také vědět, eh, jaká je expozice a také potenciální maximum kvantových ztrát by mělo být známé, tak aby byly stanoveny stropy a eh, celý proces, aby byl omezen časově a samozřejmě v souladu s principem nediskriminace žádného z věřitelů by měly být také jasně stanoveny principy otázky alokace a e, měl by existovat e, také systém pro nedefaultní ztráty e, a řešení případné insolvence CCP podle platného práva. Třetí záležitost se týká efektivnosti. Souhlasíme se zjednodušeným přístupem, kdy oživení vedou sami CCP, nikoli odpovědný orgán. Důležité je mít transparentní rulebook a strategii řešení. Mm, a to je důležité, aby existovaly rizikové profily a eh, pro, eh, modely podnikání, aby celý systém byl vhodný, rychlý a dobře načasovaný. Důležité je zajistit finanční stabilitu, tak aby byly ztráty správně distribuovány a spravedlivě distribuovány. Eh, v zájmu zajištění těchto cílů je důležité sjednotit všechny podnik, pod, pobídky a zapojit všechny zainteresované subjekty. Tak eh, samozřejmě Toolbox považujeme za dobrý nástroj eh, a měl by mít celou řadu pojistek. Jednak jasné rozlišení mezi nástroji pro defaultní a nedefaultní ztráty. Pouze eh, ztráty, které vycházejí z clearingového defaultu, by měly být řešeny vzájemně mutualizací. Zatímco nedefaultní ztráty se připíší výhradně CCP a jejich akcionářům novinářům. V této souvislosti by neměl být využíván waterfall. A CCP by měly přispívat do sdílení ztrát v principu skin in the game a zároveň by neměla být spuštěna krizová situace. V této souvislosti úvodní marže by měla být chráněna eh, a ža- za žádných okolností by neměla být využita pro pokrytí ztrát jiného subjektu. Eh, variace v maržích eh, a Gaines Haircut by měla být také v souladu s tímto procesem determinováno. E, tam, e, kde je tento systém e, aplikován, bychom měli využívat vzniklé zisky. Zároveň by nemělo být, neměla být alokace povinná, vždycky uživatelé by měli být kompenzováni co do svých zisků a e, nemělo by docházet tedy k nucené alokaci pozic. Částečný týra pozic je vhodnější nástrojem pro obnovení rovnováhy v CCTB, CCP portfoliu a měl by použít, až když jsou vyčerpány další kroky. Nakonec mutualizované zdroje pro CCP e, a defaultní riziko e, představují také riziko tím, že se stanete akcionářem selhávající ústřední protistrany, Ehm, uvažujete o rekapitalizaci a zvažujete také eh, o možnostech eh, kompenzací. Kompenzace formou kapitálového zajištění CCP je vhodná, ale zároveň by to měl být systém rekapitulace, která je dobrovolná. Děkujeme, omlouvám se, řečník byl velmi rychlý. Děkuji a teď dám a, eh, a slovo a paní Kýli Ale všichni chtěli eh, slyšet tedy od konečných investorů, takže eh, váš eh, přínos je velice vítaný. Aline Keely je šéfka analýzy v BlackRocku. Děkuji děkuji, že jste pozvali BlackRock, abyste, abychom zareagovali na tento evropský návrh. Jako správce aktiv radíme milionům evropských důchodců a spořitelů, jak plánovat do budoucna Eh, také obchodujeme s centrálně eh, vypořádáváme deriváty, které se používají většinou na hedging. Je důležité poznamenat, že BlackRock eh, je také, není vlastníkem těchto aktiv. BlackRock nepodniká v rizikovém ke třetím stranám, dělají to naši klienti, ale jako svěřenci máme jasný zájem, abychom potvrdili tento Eh, tyto eh, zájmy. Já jsem tady dnes eh, jako profesor, profesionálka na management rizika. Jsem součástí týmu, který se podívá na kvantitativních analýzách. Mojím prací je omezit riziko pro klienty v BlackRocku, čili já většinou sedím u stolu a čtu v a píšu eh, kreditní posudky, úvěrové posudky. Eh, jako manažerka rizika eh, musím tedy žádat zákonodárce, aby nestráceli ze zřetele tu odolnost. CCP má, musí být dohledem, pod dohledem účastníků trhu i regulátorů. Naším kolektivním cílem by mělo být zabránit CCP, aby se dostala do problémů to znamená, že všichni musíme věnovat eh, o pozornost její odolnosti. A proto eh, byste měli zvážit následující věci. CCP jsou systémově důležité a měly by eh, být předmětem rozumných kapitálových požadavků. Stávající požadavky nejsou dostatečně rigorózní. CCP mají dva konkrétní cíle. Za prvé pohltit, eh, tedy eh, <clears throat> vyrovnat eh, ztráty dané z nějakých provozních chyb. A pokud jde o ztráty z nesplácení, tak musí sladit tedy všechny zájmy k řízení rizik. Nikde tam není zatím rigorózní kapitálových, kapitálové požadavky. Většina eh, CCP eh, eh, říká, že to stačí, většina ostatních ne. Kdo má, kdo má pravdu? Protože pokud já vím, dostatečně se tohle analyticky neskoumalo. Jaká je optimální úroveň těch příslušných podnětů? Jaký je optimální úroveň kapitálu? Jaká je optimální úroveň kapitálu a jak měřit ta rizika? To je třeba si zodpovědět, je třeba tady mít analyticky eh, podložený eh, kapitálový eh, rámec. Také by měly být přijaty formálnější standardy k zveřejňování informací a k ověřování jejich pravdivosti. Já to nebudu rozvádět, ale akorát řeknu, že CCP, které dostaly de facto monopol a jsou systémově důležité v řadě jurisdikcí, mají nižší standardy na zveřejňování informací než ty nejmenší eh, veřejně obchodované firmy. Je tam minimum eh, vysvětlujícího textu a neaudituje se to. Eh, zajištění v jejich odolnosti si vyžaduje v transparentnost. Děkuji za pozornost k tomuto a teď se podíváme tedy na řešení krize. Vítáme návrh komise. Ta legislativa umožňuje CCP vytvořit si ozdravné opatření, a úřadům umožňuje dostatečný prostor a flexibilitu v tom problému řešení krizí. Já bych tady nebyl, jsme si mysleli, že ta legislativa je úplná. Myslíme, že ji lze posílit, zejména na ochranu konečných investorů, těch důchodců, kteří zároveň často jsou i daňovými poplatníky. Ti, kteří vydělávají na poskytování těch služeb mají eh, také eh, své eh, zájmy a je třeba mezi nimi rozlišovat mezi těmi jednotlivými stranami, když se zvažují jednotlivé, jednotlivé nástroje, k, které mají být k dispozici během ozdravení. Myslíme si, že pokud je o ozdravení, myslíme si, že, že je špatné umožnit CCP vzít peníze po poté, co se ve své hlavní službě a, a přesně k tomu a přesně to je, k tomu je tady to přistřihávání marží. Bere se t, berou se tady peníze od klientů, od těch e, důchodců a, a mm, e, přispívá se na e, selhání při řízení rizika. A toho se, toho se bojíme nejvíce. A teď tady budu hovořit o kontrole, capping a kompenzaci. Tohle by zásadně pomohlo té eh, legislativě. Za prvé je tady kontrola. Jakmile eh, jsou eh, zdroje soukromé vyčerpány, jedně ten krizový orgán musí přidělovat zdroje na. Hm, to bylo velice důležité z hlediska finanční stability, protože Eh, CCP eh, nevidí eh, do makroekonomického prostředí a, a nezná dopady svého, své činnosti do reálné ekonomiky. Vzhledem k tomu, že ten orgán bude mít na to výročnou pravomoc, tak se zvýší důvěra investorů. čili tady se potom zvýší důvěra v používání ústředních protistran. Dále je tady clearing. Je, e, pokud je třeba ostříhávat marže nebo přistříhávat, tak e, to musí být posledním e, krokem. Například by tady mohly být limity na celkový na celkové objemy nebo na počet dní, kdy to lze aplikovat. V současné době je to zcela neomezené. Za třetí je tady kompenzace všechny ztráty investorů z, eh, eh, eh, za ozdravení CCP musí kompenzovat nakonec akcionáři CCP a investoři musí být seniorními věřiteli. A to i pokud jde o, o budoucí zdraví CCP, jejichž ozdravení zaplatili koncoví uživatelé. Myslíme, eh, že eh, o ostřihávání finančních marží eh, musí být zcela a vyloučeno, protože by to zvyšovalo systémové riziko v době velké systémové křehkosti. Děkuji vám a mnohokrát všem třem. Bych připomněl poslancům, že máme některé písemné, všichni řečníci předložili své projevy písemně. Teď eh, požádám eh, Jakoba, aby začal. <clears throat> Thank you, thank you. Děkuji vám, paní předsedající. Já eh, v zájmu úspory času omezím své vystoupení na jednu otázku. Vaše tři prohlášení nám ilustrovala, jak složité je zajištění kontingentních pasiv, která vznikají v souvislosti s současným návrhem a samozřejmě e, to je povahou vaší práce, e, že se každý snaží dostat do trošku lepší pozice vůči těmto pasivům a třeba i na úkor druhého subjektu a třeba někdy i na úkor daňového poplatníka. Co však dělá starosti mě? Když si tuto komplexnost vezmeme ruku v ruce s komplexitou benchmarku, tedy hlavního měřítka, tedy systém, kdy není diskriminován žádný ze věřitelů, tak si velmi těžko představuji, kdo pak získá ty marginální přínosy, když si představíme ten skutečný Armagedon, který by mohl nastat, tedy kdy více C, centrál, CM se dostane do problémů, tak si kladu otázku, kdo by pak měl odvahu z zainteresovaných agentur a kdo by měl na politické úrovni tu odvahu, aby e, rozjel tady velice složitý proces kontingentních pasiv a nakonec se třeba dostaneme do situace, kdy dává dáváme velkou zátěž daňovému poplatníkovi. Nebylo by tedy lepší stanovit vyšší absorpční kapacitu pro ztráty, která se lépe zvládne kapital CCP, vyšší kapitalizace eh, CM, a um, tady v této souvislosti by pak mohl existovat jasný způsob, jak zapojit klienty, když to bude nutné, protože to by dramaticky snížilo komplexnost celého systému. Neměli bychom se tedy snažit snížit komplexnost tohoto všeho, aby to bylo v praxi proveditelné i v tom katastrofickém scénáři, na který se musíme připravit. Děkuji. A tedy Ehm, nyní si dám sama slovo jako ehm, předsedající, jako, nyní jako stínová zpravodajka. Co se týče marginal gains haircutting, pro mě je to nejkontroverznější ehm, téma. Já s tím mám největší problém i proto, že jsem byla zpravodajkou pro zprávu z vlastního podnětu z roku 2013 Eh, kdy jsme došli k závěru, že tento nástroj má být využit jenom z podnětu úřadu, který řeší spory. A um, zde vidíme, eh, že eh, nástroj VMGH se používá tedy v těchto situacích i z podnětu úřadu a já bych ráda slyšela úhel pohledu panelistů pro Eurex. Jak předpokládáte využívání VMGH ve vaší eh, knize pravidel a zda tedy se snažíte s členy clearingu spolupracovat. Jak to využíváte? Využíváte to podobně jako další ústřední protistrany a e, zástupci BNP E, Jak naložíte se ztrátami, které VMGH e, alokuje vám přes vaše klienty, anebo zda je přesunete přímo na klienty? A pro ty CCP, které zatím používají VMGH ve svých e, knihách pravidel, se chci zeptat, zda vám vysvětlili přístup, který používají a vysvětlujete také klientům, co to pro ně bude v praxi znamenat a konečným uživatelům BlackRocku, jaké pojistky zavedete v souvislosti s využitím VMGH ze strany ústředních protistran a co by vám pomohlo, kdyby se tento nástroj používal ve fázi ozdravných procesů. A nyní se vrátím k předsedání a je tady paní Hübner. Děkuji a já udělám něco, co by nikdo neměl dělat. Já pře- položím otázku a odejdu, protože bohužel musím odejít, mám další závazky, ale asistenti tady zůstanou a budou si ty odpovědi zapisovat. Já mám dvě otázky. Jedna se týká klíčového prvku v ozdravného procesu a to je hodnocení aktiv. E, a já rozumím tomu, že v hodnocení těch ustanovení máme něco podobného, co máme v BERD, e eh, tedy eh, eh, vidíme určité rozdíly v bankách a ústředních protistranách v tom procesu, jak hodnotí aktiva. V EBRD e máme například fondy derivátu a tam jsou vždycky informace o derivátech, které poskytuje samotné CCP. E, a e, to tedy nemůžeme e, brát jako důležité pro toto řešení. Jak tedy vidíte pravidla pro hodnocení? Jak to lze v praxi zrealizovat? A moje druhá otázka k tomu, co řekl pan Miller. Eh, říkáte, že je to neprůstřelný návrh od komise, ale ve finančním sektoru musíme také hledat řešení, která jsou schopná čelit budoucnosti. A tady eh, navrhujeme nařízení, které je tedy pro současný kontext. A eh, my zde máme něco, co je vhodné pro starý kontext i nový kontext, ale uvědomme si, že může docházet ke změnám v různých třídách aktiv, která potřebují různé eh, systémy a vždycky tam bude problém mezi klienty a členy. A e, tady mohu říci, že i formou této flexibility řešíte budoucnost. Moje otázka je, zda vidíte rovnováhu mezi potřebou flexibility, které všichni rozumíte, ale také potřebou právní jistoty. Zajímalo by mě, zda v tomto návrhu se vám již daří tedy eh, něco vyřešit, anebo zda můžeme dosáhnout lepší rovnováhy z, naše, z vašeho úhlu pohledu. Děkuji za otevřenou odpověď předem. Eh, kdokoliv se dívá na hodinky, ví, že bojujeme s časem a posledním stínovou zpravodajku je Kora. Ano, cítím ten tlak taky. Já bych bych se obrátila na další panelisty a požádala o vyjádření k odolnosti, rezilienci a kapitálovým požadavkům, jak to tady zmiňoval BlackRock, e, protože e, tam to všechno začíná. Možná by se ostatní k tomu mohli také vyjádřit, zda proběhly nějaké analýzy v tomto směru, zda k tomu máte nějaké doplňující informace. Děkuji. A Vzhledem k tomu, že se nikdo další nehlásí, dám slovo opět panelistům. Eh, prosím, vyjadřete se k otázkám, které považujete za akutní. Pokusím, eh, eh, abyste se vešli do dvou minut maximálně, protože opravdu máme málo času. Děkuji. Děkuji za příležitost odpovědět na některé z těch výborných otázek, které tady padly. Já bych na samotný úvod začal k tomu kapitálu, protože to tady zaznělo několikrát a myslím si, že je důležité zaměřit se na to, aby ústřední protistrany hodnotily jakési defenzivní linie a to především vhodnost rizikového řízení. A to je důvod, proč EMIR je specifické řízení, které řeší e, způsob strukturování řízení rizik. A e, je to odlišné od postupu bank a je to specifičtější, než jak to najdeme u jakéhokoliv jiného účastníka, ať jsou to manažeři aktiv, banky nebo další účastníci finančního trhu. Emir se zaměřuje na řízení rizik, takzvaně v normální situaci, kdy velká CCP jako Eurex bude mít 50 miliard v těch maržích třeba a ta marže pak zvládá to riziko, je také klíčovým faktorem, díky němuž se dají absorbovat finanční šoky v systému. My tuto marži tomu kalibrujeme a dopad, vidíme tady dopady velmi signifikantních eh, událostí, jako třeba krize Lehman Brothers nebo eh, situace kolem Brexitu, eh, se Eh, mohla díky těmto vysokým maržím absorbovat a byla, ty byly bali, kalibrovány na zvládnutí šoku. Eh, kapitálové zajištění nemůže tuto funkci nahradit. Eh, a dalším důležitým nástrojem je takzvaný mark to market, tedy se sbírat variační marže a tím, že CCP eh, se přizpůsobují situaci na trhu. Na kapitálové straně musíte být velmi opatrní, jaké pobídky stanovíte. Eh, čím více kapitalizace z vlastního umění musí být eh, předložena ze strany ústředních protistran, tím méně zavázáni jsou účastníci na zdravém rizikovém řízení, protože ta obce vychází z někoho jiného. Čili nechceme narušit strukturu pobídek, musíme tedy nalézt rovnováhu a myslíme si, že tuto rovnováhu nalezl Emir, Skin in the Game, eh, tedy v této souvislosti s ITG je důležitým Eh, tématem, bylo v podstatě přijato podle všech požadavků, dokonce někde se šlo i nad rámec těch požadavků. Dluhá otázka předsedkyně, omlouvám se, budu vás muset přerušit, protože dvě minuty jsou skutečně pro každého z kolegů a nelze ten časový limit překračovat, protože naši další řečníci na nás právě čekají v předsálí. Toto je otázka VMGH eh, eh, pro vyřešení sporů, kři, řešení krizí, to by mělo být v rukou té dozorové agentury nebo dozorového orgánu. A také se ptáte, zda VMGH má být pos, předáno de facto klientům nebo postoupeno klientům. Pokud se dostaneme do takového bodu a víme, že všechny zainteresované subjekty se pak mohou podílet na řešení. Eh, a eh, ještě musím říci ke zjednodušenému přístupu eh, kapitalizaci CCP. Já si myslím, že je to propojeno tedy kde vidíme, že se můžeme dostat do tohoto typu situací, do extrémního scénáře, kdy dojde k vyčerpání zdrojů, eh, tak můžeme samozřejmě uvažovat o určité úrovni transparentnosti a to by možná pak byl odpovědí na tuto otázku. Děkuji, paní Kýli. Já se pokusím projít dvě otázky. Já si myslím, že MGH by se eh, eh, mělo používat pouze při končití, ale eh, nikdy ne při ozdravení. MGH mělo být součástí souboru nástrojů. O tom nejsme informováni, nikdo nás o tom přímo neinformoval, že by to mělo být mezi CCP a našimi klientovými členy. My jsme to museli odhalit sami v pravidlech a proto eh, já mám asi eh, eh, práci, ale není to opravdu snadné. A potom to, jak je to složité. Já často lidi učím o clearingu a ukazuji, že když jdeme od bilaterálního ke clearingu, tak je tam spousta složitostí. To, co bylo mezi dvěma protistranami, je teď mezi pěti. Takže nevím, jestli se nám podaří eh, odstranit tu eh, eh, složitost. Je to něco, co prostě musíme zvládnout a bohužel často s tím máme problémy, když se to pokoušíme to promyslet. To bude asi všechno. Chceš to jakoby schrnout, tak minutku? Já myslím, že musíme dát prostor kolegům, kteří budou tady mít další bod. Takže jenom velice stručně. Než vám všem eh, poděkuji, eh, že jste eh, byli k dispozici. Myslím si, že to bylo nesmírně užitečné. Určitě to pomohlo nasnít oblasti, kterým bude třeba věnovat pozornost. Za prvé jsou tady některé ty institucionální otázky a a ta druhá věc eh, se eh, týká určité eh, složitosti toho, co se dělá. Musíme lépe chápat toho, co, to, co tedy děláme. Čili dvě CCP, dvě CM, dva klienti a dva daňoví poplatníci. A je třeba to říct trochu explicitněji, aniž bychom omezovali flexibilitu tam, kde je třeba. Myslím si, eh, že eh, je eh, třeba se zamyslet nad tím, jak to bude fungovat ve skutečné krizi a na to se musíme připravit. Děkuji. Děkuji Jakob a jako předsedkyně a spoluzpravodajka. A mám poslední slovo a, nevím, často se mi to nepodaří tohle. Já si myslím, že je důležité, abychom uznali tu práci, která se děje na globální úrovni od té doby, co my jsme tady zatím začali. CPMI v rámci FSB eh, jsou opravdu eh, eh, znalci, takže já se i od nich nechám ohrou poradit a pokud nějakým způsobem obezřetně posoudíme to, co udělali, tak to bude vhodné. Přepis všeho, co, čeho dosáhli, myslím si, že je nad rámec našich technických schopností jako politiků. Nicméně každopádně musíme spíše přispět k tomu, eh, jaké nástroje se budou používat a kdo je bude používat. Také musím uznat, eh, že eh, ta práce vyjednavacího týmu Emiru je třeba uznat, musí být uznána. Ten vodopád opravdu slaďuje veškeré motivy nebo veškeré podněty pro všechny zúčastněné. A tohle je dobrý tedy návrh těch následných kroků. Důležité je, aby všechny ty eh, podněty eh, nebyly prostě eh, s hladěny jinak. A myslím si, že je velice důležité, abychom pochopili, že musíme zachovat tedy správné řízení CCP. Protože když to bude odolné a bude to fungovat, tak je to nejlepší prevence rizika také se musíme eh, zamýšlet eh, eh, nad přiměřeným přístupem. Jsou, v CCP jsou různé v Evropě, mají různé produkty, které přesně jdou. musíme tedy vypracovat různé způsoby, tak aby tato legislativa byla přiměřená a neovlivňovala všechny stejným způsobem. Tak, aby byly všechny subjekty aby měli stejné podmínky. A potom, eh, kde je eh, rozdíl tedy mezi eh, ozdravným postupem a řešením krize, musíme to definovat. Mně to pořád není jasné, a kdyby nám s tím mohl někdo poradit, jestli se to dá definitivně nakreslit, a nebo jestli je třeba v tom systému zanechat určitou flexibilitu. To je eh, věc, na kterou se musíme eh, zamýšlet v nadcházejících eh, dnech a týdnech. Já musím říct si jako předsedkyně, že tady máme celou řadu technických workshopů, které budeme dělat v této oblasti, řadu kulatých stolů, tak aby celý ten vyjednávací tým lépe pochopil, oč jde všem zúčastněným stranám, abychom opravdu pochopili z čeho tady jsou, z čeho pramení ty určité obavy. Tohle eh, začneme tedy plánovat v nadcházejících týdnech a všichni, kdo eh, se chtějí zúčastnit, nechce přihlásit na sekretariátu, tak aby eh, věděli, ta příslušná data budou na stránkách ikonu. A všichni, kdo se chtějí zúčastnit, by nám měli dát vědět předem. A my se budeme snažit zahrnovat co nejvíce stran. Jako vyjednávací tým se budeme maximálně snažit, abychom pochopili zájmy všech eh, stran i eh, eh, regulátorů. A, proto bych poděkovala panelistům, že přišli. Já chápu, že je to vždycky velmi malý prostor a mi je frustrující, že nemůžete říct to, co, to, co chcete. Ale pokud máte ten pocit, že chcete zareagovat podrobněji na ty otázky, můžete to učinit písemně. Hmm. A já si myslím, eh, že bychom to eh, celkově měli stihnout včas. Tento eh, mechanismus pro řešení problémů proti stran. Děkuji. A přítomným poslancům sdělím, že pan Honik jde s předsedou Guatierem, takže tady budou zanedlouho. Uh-oh. <laughs> <laughs> Dear colleagues. Vážení kolegové, rád bych eh, uvítal eh, prezidenta Evropské investiční banky Wernera Hoyera. Děkuji vám, eh, že jste mezi nás přišel na slyšení o aktuální činnosti Evropské investiční banky. předsedající uspořádat si výměnu názorů s eh, prezidentem EIB, která si eh, připomene eh, své 60. výročí v roce 2018 a je nezávislé své rozhodování v rámci institucionálního systému. EU. Nicméně vzhledem eh, k její strategické eh, úloze pro financování investic ve členských státech její předseda a eh, zaměstnanci pravidelně navštěvují slyšení v jednotlivých výborech Evropského parlamentu a Evropský parlament pravidelně podává zprávu o přeskumu činnosti banky a její uzávěrce, k její uzávěrce tento, tato výměna názorů přichází včas, protože budeme eh, eh, hlasovat o naší eh, zprávě o finančních aktivitách EIB. E Zpravda je pana Kircos dnes večer na Ekonu a také jsme zahájili debatu o rozšíření EFSAI a byl eh, také eh, předložen návrh eh, rozpočtu v rámci ekonu v pondělí. Pane předsedo, vítejte a máte slovo. It's a pleasure to be back. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, jsem velice rád tady s vámi. Někdy je příjemné, eh, když jste pět let mimo parlamentu, tak si chcete oživit svoji parlamentní DNA a zde mám mimořádnou příležitost. Oslavujeme 60. výročí eh, Evropské unie, je budeme Eh, toto slavit v Římě a toto je tedy také příprava na 60. výročí založení naší banky. Eh, uvedli jste, že jde o nezávislou strukturu v rámci eh, institucí EU a to je do značné míry pravda a zároveň ale členské státy e, zajišťují, abychom nebyli až příliš nezávislí. Evropský e, kom... souhlas Evropské komise je nezbytný pro každý z našich projektů, e, proto si musíme také uvědomovat, že i Evropský parlament je pro nás hlavním partnerem, kdykoliv hledáme finanční základ pro vlastní činnost a kdy se chceme dále věnovat kapitálovým trhům. Budeme dnes hovořit o EFSI a právě toto je příkladem Eh, úzké a konstruktivní spolupráce s Evropským parlamentem, eh, bez níž by nebylo možné dosáhnout, čeho jsme zatím dosáhli. Můžeme diskutovat o eh, pozitivech a negativech takové spolupráce, ale já bych tomu spíše řekl, můžeme diskutovat o cestách, jak se dále zlepšit ve vzájemné spolupráci a komunikaci. Ale bez odvážného rozhodnutí zákonodárců, a těch, kteří odpovídají za rozpočet, obětovat 16 eh, miliard eur z horizontu 2020 a CF, by nebylo možné otestovat tento nový nástroj, eh, který představuje změnu paradigmatu ve využívání nedostatečných zdrojů, přechod z grantů a dotací na záruky a úvěry. Jsem totiž přesvědčen, že právě toto je e, příkladný krok k, e, v oblasti využití e, financí, jak by řekla Kristalina Georgieva, v takzvaném better spending, lepším vynakládání financí a samozřejmě i tak zůstává prostor pro zlepšení. Smysl existence EIB je definován ve stanovách, které vycházejí z, římské, z římských smluv, tedy podporovat soudržnost, trvale udržitelný inkluzivní růst v EU. A to najdeme tedy v, e, ve zdravých financích, v podpoře růstu napříč sektory, s tím, že financování za rozumných podmínek třeba není dostupné. A e, musíme mít na paměti, že EIB je eh, také eh, rostoucí subjektem. My jsme od začátku, ještě před vstupem do této místnosti, diskutovali o bolestivých rozhodnutích, která musela být, budou muset být přijata v souvislosti s Spojeným královstvím. Ale uvědomme si, máme zde instituci a pokud placený, eh, placen kapitál 22 miliard eur za ty tři roky, protože si uvědomme, že do té doby to bylo 11 miliard, tak existují rezervy, protože banka nedistribuje dividendy, které se nakumulovaly a e, ty, ty e, obohacují vlastní zdroje na e, těch 60 miliard. Členské státy tedy vždycky platili, platili 22. Když se na to zaměříte úžeji, tak získali jenom 12 miliard, protože rozdíl je transformace rezerv na kapitál. A to znamená, že ten likvidovaný kapitál 12 miliard euro které členské státy EU s podporou parlamentu, rady a komise vyprodukovaly. Vyprodukovaly knihu úvěrů, která představuje 600 miliard euro. A e, s finanční výhodou, která se takto posouvá každý rok e, a přesouvá na společnosti, které e, z toho získávají, je to obrovské a jde to nad rámec jakékoliv kapitálové injekce, kterou nabídl kterýkoliv členský stát. Vnímám to tedy jako hodnotný a silný nástroj a někdy to musíme lépe vysvětlit. A myslím si, že to musíme také říkat více nahlas. Tento nástroj totiž je dvakrát větší než je velikost Světové banky to znamená, že EU a vy jako političtí vůdci máte v rukou nástroj, který lze mobilizovat v případě krize. A investiční krize v Evropě je právě jednou ze situací, kdyby banka mohla nabídnout své služby. Vzpomeňme na to, eh, když předseda Juncker se snažil léčit eh, rány po eh, volbách v Lucembursku před pár lety, byl v bance, a ptal se nás, e, co udělat, když mi dají důvěru a zvolí mě za předsedu komise. Co mám dělat na ekonomické frontě? Jak hovoří analýzy. My jsme ty analýzy dělali a zjistili jsme, že k silným stránkám banky je eh, také silné oddělení inženýringu a ekonomiky. My jsme mu poradili, aby se zaměřila investiční kapitál eh, v Evropě. Můžete samozřejmě argumentovat různě, jaká čísla tam jsou, ale co lze udělat vždycky, je zaměřit se na cíle, které stanoví Evropská rada a srovnat tyto cíle s fondy, programovanými do rozpočtu a národních a evropského rozpočtu pro dosažení těchto cílů. A tím se dostáváme také eh, na rozdíl 700 miliard euro ročně. Eh, my jsme takto eh, definovali investiční mezeru. Abych to zkrátil, tak když se podívám, čeho bylo dosaženo v prvním roce běhu EFSI, my jsme toto snížili na 600 miliard. A to je úspěch. Ehm, ale je to taky součást problému. Možná i součást řešení. A kromě toho, od doby, kdy jsme diskutovali o Junkrově plánu poprvé a dnes, tak jsme, nebo vy jste jako političtí vedoucí představitelé vlády členských států komise ehm, rozhodli podporovat ehm, cíle trvalého rozvoje OSN to jsou cíle, s nimiž se stotožňujeme. A o pár měsíců později naši političní lídři eh, se sešli v Paříži a podepsali se pod výsledky konference COP21. To znamená rozšíření investiční mezery, protože tyto aktivity eh, pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a COP21, eh, cíle v oblasti zmírňování změn klimatu, si žádají investice navíc. A právě proto jsme rozhodli s vaší podporou v té době eh, takto postupovat skutečně ve správný čas. A já bych na úvod eh, se s vámi rád podělil o hodnocení investičního prostředí a investičních trendy, a jak jste požádali, a pak řeknu, jak eh, skupina může eh, tomuto procesu na pomoci, jak lze v našich aktivitách spolupracovat a ponechám zatím externí dimenzi stranou. Pokud k tomu budou dotazy, tak se sice rád vyjádřím, ale teď to do svého projevu nezařadím. Investice zažívají oživení v EU. Ale toto oživení je nerovné mezi zeměmi, mezi třídami aktiv. Investice jsou na úrovni před krizí v některých členských státech, zatímco zhruba 8, je to o 8 méně než před krizí v zemích střední a východní Evropy a e, ve většině zemí, které zasahla krize. Zvláštní rozdíly ve výsledcích e, finančního sektoru i nadále zůstávají. A oživení Eh, oživení je nakonec, eh, nakonec pomalejší než v dalších krizích Eh, takže ačkoliv zaznamenáváme oživení, ono trvá mnohem déle se oživit na předkrizovou úrovni a ve většině zemí eh, zažívají překážky především ve veřejném sektoru, což vedlo také v překážkách v infrastrukturních investicích. Zaznamenáváme oživení v soukromém sektoru, i když je ve většině států stále eh, pod úrovní výsledku před krizí. Nicméně, zatímco se investice v privátním sektoru dostaly na úroveň před krizí v klíčových členských státech. Není tomu tak e, v státech soudržnosti. Právě e, proto můžeme říci, že z historického srovnání zatím soukromý sektor zůstává ještě slabý v oblasti inovací malých středních podniků a vytváření pracovních míst. Podle našeho hodnocení se ukazuje, že nejenom, že se setkáváme s cyklickým poklesem v investicích, ale také se strukturální mezerou v investicích. A kde je najdeme? E, podle našich propočtů potřebujeme 100 miliard euro pro aktualizaci energetických sítí, zlepšení efektivnosti obnovených zdrojů a zabezpečení dodávky. Odhadujeme, že potřebujeme 80 miliard euro na upgrade dopravních sítí, abychom snížili eh, úzká hrdla a eh, přetížení 65 miliard k dosažení digitální agendy a hlavních standardů, nejenom v širokopásmovém připojení, co je ještě takové nejpopulárnější téma, ale co ještě potřebnější jsou kapacity datových center a kyberbezpečnost. 10 miliard potřebujeme pro dosažení eh, vzdělávacích zařízení k těm 90 miliardám eh, zvýšených operačních výdajů ve vyšším vzdělávání. Především 90 miliard potřebujeme eh, k rehabilitaci ekologických služeb, zajištění eh, vody eh, tváří v tvář eh, změně klimatu a ještě dalších 130 miliard potřebujeme na investice do výzkumu a vývoje, abychom zvládli dosáhnout cílu EU 3 HDP. A e, nakonec, když se podíváme na finanční kulturu e, e, mezi společnostmi v EU, když vezmeme Spojené státy jako benchmark, tak byste měli být schopni do rizikového kapitálu v EU investovat alespoň 35 miliard. Všechna tato čísla jsou každoročně a je to navíc k tomu, co již máme persistence těchto mezer vede eh, k velkým otazníkům z hlediska konkurenceschopnosti eh, hospodářství EU do budoucnosti. A bude se pěti letech, co jsme se dívali dovnitř, bychom měli nyní Evropu vnímat z hlediska rozvoje globální ekonomiky. A tady vidíme, jak rychle se některým partnerům daří posouvat dopředu. My jsme provedli průzkum mezi 12 tisíci společnostmi od mikro do velkých společností v 28 členských státech, abychom pochopili jejich modely investic, eh, investiční potřeby a bariéry. Eh, a Eh, tak jsme se snažili zjistit, co je potřeba posílit. Vidíme, že dochází k posilování investic eh, a eh, někde se předpokládá navýšení investic. 15 společností uvádí však, že jejich aktivity v oblasti investic byly příliš nízké, eh, aby jim to zajistilo posun ku předu. Kromě toho firmy uvádějí, že méně než polovina eh, zařízení odpovídá stavu vývoje a jenom 40 fondu budov splňuje vysoké standardy na eh, energetickou účinnost. Inovací se společnosti zaměřují na přijímání inovací, eh, to, co je nové, eh, v zemi, kde fungují, než aby se snažili přijmout nejlepší inovace globálně. Podle průzkumu jsou také zajímavé výsledky z hlediska bariér investic. Často je to nejistota. 69 společností uvedlo právě tuto nejistotu jako hlavní překážku investičním činnostem. Nedostatek kvalifikované pracovní síly je také překážkou investic. A zde negativní demografický vývoj a také migrace mimo Evropu eh, a nedostatky ve vzdělávacím systému všech všechno hraje úlohu, stejně jako eh, nedostatek dovedností. Regulace obchodování, regulace eh, trhu práce a vysoké náklady na energii. To vše eh, působí problémy a objevuje se zde výrazná diferenciace mezi zeměmi. Přístup k financím je hlavním problémem pro menší společnosti které, a také těch, které investují do nehmotných aktiv, především tam, kde je nutné financovat zajištění a e, to nikdo v době římských smluv nezvažoval, protože dnes vidíme, že 30 ročních výpůjček je právě malým a středním podnikům. Je to zvlášť důležité, když si uvědomíme, že naše společnosti z 80% závisejí na bankovním financování, zatímco v USA 75% eh, korporátního financování vychází z kapitálových trhů, ne od bank, eh, takže eh, to bude velice dlouho trvat, než se to přenastaví. A jak jsme uvedli, už jsem řekl, že v roce 2016 podle naší výroční zprávy jsme nabídli 84 miliard dlouhodobého financování a to jak bankám, tak e, soukromému veřejnému sektoru a podle prvních odhadů investiční projekty představovaly zhruba 280 miliardů, miliard eur. Ve všech projektech, které financujeme, e, je důležité nejenom zajistit návratnost, ale také splnění přísných hospodářských, technických, ekologických a sociálních standardů, protože musíme plně e, jednat v souladu s aký komunitér. Eh, otázka trvalé udržitelnosti a ekonomické eh, proveditelnosti je pro nás důležitá, protože jsme bankou, eh, nejsme grantovou institucí. A proto cokoliv děláme, musí mít návratnost a musí být financovatelné na mezinárodních kapitálových trzích. Pokud bychom porušili základní hospodářská pravidla, tak naši investoři, naše kapitálové trhy by nám nedali finanční prostředky 70 až 90 milionů eur, které EU Eh, vydává ve svých obligacích každoročně. A ještě k tomu, eh, a možná to eh, bude pro vás zajímavé, že vaše banka je ještě dnes nejenom průkopníkem a vynálezcem, ale také stále největším emitentem eh, zelených obligací, což je důležité pro eh, kapitálové trhy. Ty musíme velice pozorně sledovat. Kdybychom totiž eh, udělali špatný krok, můžeme přijít právě investory do těch zelených obligací a to by byla velká škoda. Já si myslím, že nemusím zdůrazňovat, že všechny tři pilíře Junkrova plánu jsou důležité. Musíme se zaměřovat na EFSI, ale také bychom měli pomoci panu Timonovcovi a Evropské komisi a také zakonodárcům eh, v odstraňování eh, úzkých hrdel v investicích a bariér investicím. A my jsme tedy vytvořili eh, takový poradní hub, poradní subjekt, který poskytuje členským státům podporu ve vytváření projektů a nápadů na zdravé financování. Je to technické téma, ale je to také otázka finančních metod, kterým se musíme věnovat. Já se ještě vrátím k otázce eh, dopadů financování. To nebudu eh, probírat tady, eh, už bych to zkrátil, ale rád na to odpovím v dotazech. Jsme zatím hrdi na to, čeho bylo dosaženo v EFSI. A vidíme, že se dostáváme nyní eh, k rozhodnutím eh, o eh, novém financování. Také velmi doufáme, že budeme mít dále příležitost získat zkušenosti s novými strukturami vládnutí. Také doufám, že máme realistický pohled, pokud jde o kritéria a kvantifikaci kritérií Ehm, asi víte, že zmírnění změny klimatu a energetická účinnost patří k nejdůležitějším hybným silám našich denních aktivit. Ale pokud bychom si laťku nastavili tak vysoko, že od začátku víme, že tam eh, projde, projdeme jenom pod laťkou, nikoli nad ní, tak by to vyvolalo velkou frustraci. A v proto doufáme, že očekávání nebudou nastavená příliš vysoko, protože e, v každém případě naše ambice zůstávají velmi vysoké. Děkuji, pane předsedo. Já mnohokrát děkuji, pane Hojere, a prvním řečníkem e, za EPP bude Brian Hayes. Pane předsedo Hojere, e, vítejte na Ekonu. Já jsem rád, že jsem vás přivítal ve svém volebním okrsku před několika měsíci, kdy eh, jste eh, otevíral kancelář EIB v Dublinu. My jsme si to vázali, vážili, protože, eh, jak jste správně řekl, máme tady investiční propast, která začíná u krize a je to nějakých 600 až 700 miliard po celé Evropské unii. Pokud se podíváme na ty zveřejněné informace o EFSI, některé členské státy, těm se daří velmi dobře a zejména se jedná o členské eh, státy, eh, které se, eh, u kterých se to stalo jako u, mm, u nás, jako Španělsko, Portugalsko, Bulharsko. Těm se daří velice dobře, pokud jde o poměr EFSI k HDP. A já bych se chtěl zeptat, pokud je o ostatní země, kterým se nedaří tak dobře, včetně té mojí při eh, čerpání nových úvěrových příležitostí. Co byste jim poradil? Je tady eh, problém eh, nedostatečná expozice. Souvisí to s národní bankou pro obnovu a souvisí to s tím, že stát nepředkládá dostatečné, dostatečný rozvoj, tedy dostatečný plán investic. Pokud se podíváte na ta čísla, tak ten, ty největší složky investic eh, jsou od malých firm, což je velmi povzbudivé vzhledem k tomu mandátu, který se dostali od parlamentu a komise. Jak byste tedy poradil eh, těm firmám, kterým se nedaří tak dobře, a těm zemím? A potom eh, za druhé, víte, že tady panuje názor, že mandát EIB by mohl být změněn aby jí eh, umožnil poskytovat eh, úvěry eh, zbrojařskému průmyslu. Co si o tom myslíte? A, a ovlivnilo by to vaši schopnost mezinárodně získat prostředky pro EIB? Děkuji, omezujte se prosím na dvě minuty a, a tři minuty vždycky bude na odpověď. Já vím, co tím myslíte, pane předsedo. opravdu se pokusím já si myslím, že eh, pan Hayes eh, položil otázky, eh, kde se odpověď nabízí sama. Všechno je tak takovou pravda. Koncentrace malých a středních podniků je něco, co jsem říkala, že nikdo úplně nepředpokládal v roce 57. Ale pro nás je to naprosto dominantní a ukazuje to, jak efektivní Eh, jak efektivní je bankovní systém v Evropě. Proč eh, musí veřejná bank, velká banka? Tohle to není žádný nesmysl. Eh, to nejsou žádné vlastně projekty. Naopak. Čili rozvoj infrastruktury a regulačního prostředí pro komerční banky asi nepřispívá k financování malých a středních podniků. Takže my to budeme dělat i nadále. Je to priorita. Potom je tady druhá věc, která souvisí s našimi partnery. Jak jsem eh, říkal, jsme eh, banka typu crowding in, eh, protože vydáváme dluhopisy za 70 až 90 miliard eur. A můj, mým skvělým zážitkem, když jsem nastoupil před pěti lety, je, máme skvělé inženýry, Soukromí investoři vždycky řeknou, no, když do toho šla EIB, tak uh, my do toho půjdeme také. A my nikdy neplatíme víc než třetinu. Musíme tedy uh, poskytovat nabídky, jak uh, soukromým, uh, tak veřejným investorům, tak těm národním uh, podpůrným bankám. A uh, země s agilními těmito bankami tam máme partnera, se kterým se dobře dělají projekty. Itálie, Španělsko. Kde eh, by eh, to šlo, kdyby bylo eko nebo kazadej pozity? Taková spolupráce mezi tou národní a evropskou veřejnou bankou eh, jsou nesmírně důležité. Potom je tady potřeba No, teď už mu přišlo. Už, už. Tak mi to eh, odškrtněte od mé příští odpovědi. Poradní služby, tak tam o tom já mluvím nekonečně. Děkuji, Pervanš Beres. Eh, já začnu jako náš kolega, který mluvil přede mnou a eh, budu hovořit o tak krásné operaci, kterou jste financovali pařížském regionu, Abu Sirman. Tam jsme to zahájili s prezidentem republiky. Vy jste tam nebyl, ale byl tam váš zástupce. Konalo se to v pátek a týkalo se to sociální oblasti v těch obtížných čtvrtích, takže to bychom měli jaksi uvítat z hlediska vaší bilance. Vy jste srovnal banku se Světovou bankou, tedy vaší banku se Světovou bankou. Bylo nám řečeno, že například Řecko by se mohl zajímat o půjčky Světové banky. Jak je možné, že to není EIB, mm, která by mohla intervenovat v této oblasti? Takže myslím, že pro nás by bylo zajímavé na to zareagovat. Ostatně, když se podíváme na Junckerův plán, tak eh, se říká, a i vy jste řekl, že je to velmi důležité z hlediska investic a z hlediska změny investic v Evropské unii, tam se říká, že z hlediska makroekonomického dopadu se nám to ještě úplně nedaří. A když vidím ten seznam, já jsem to nesečetla, ale vy říkáte, že jsou to čísla, která se v podstatě sčítají v rámci jednotlivých odvětví. A, a co je důležité z hlediska investic, abychom čelili výzvám, které všichni známe? Co vy tady navrhujete, aby se skutečně ty rozdíly odstranily? Uh, no, já nevěřím, že uh, tohle může dělat veřejný sektor sám a veřejná banka mm, samotná. My jsme byli vstřícní a myslím, že docela úspěšně. Ty národní podpůrné banky uh, dělají skvělou práci, ale celkově myslím, že ty investice, to je prostě pro investice v Evropě se zlepší. A tady ta největší zátěž je asi pan, na panu Tyromancovi a jeho kolezích, kteří se pokoušejí odstranit eh, bariéry investiční. Je tady určitý eh, rozměr, kde mám určité obavy, protože to nespadá do mé působnosti, je to tak trochu nebezpečné. ale to víceméně eh, úspěšné snažení o vyčištění v problémů eh, v bankovnictví po krizi nás eh, vedlo k eh, tomu, že jsme zašli příliš daleko. Podívejte se ty kampeličky pro malé projekty. Teď jsme snížili schopnost podniků, nebo bank poskytovat úvěry malým a středním podnikům globální eh, úvěry pro malé střední podniky. To není ideální. A k eh, Řecku. Já bych čekal, že Světová banka se bude eh, zaměřovat na, Řeck, na rozvojové země. Ale ta podpora Řecku je obrovská. My jsme odpovědní za 10% řeckého HDP naší podporu. Čili jsme tam zašli příliš daleko. Zůstali jsme tam jako jediná banka během krize a zůstaneme tam i teď. A dosáhli jsme tam obrovského eh, rozměru. Takže všichni, eh, kdo přijmou, eh, přispějí na pomoc Řecku, jsou vítáni. Děkuji, Robert Zíle. Děkuji a děkuji, pane Hojer, za velice komplexní prohlášení a přímé odpovědi. Správně jste poukázal na to, že investice v zemích fondu soudržnosti jsou zřejmé a součástí EFSI eh, eh, bylo také je povzbudit. Eh, z hlediska strukturálních fondů doprava byla méně viditelná v EFSI 1 třeba. A pokud je o takovýto sektorový a teritoriální přístup, tak tam došlo k určitému posunu v poslední době. Pokud vnímáme eh, ty partnery ve vašich projektech, jsou to především obce ve východní Evropě nebo eh, obecní podniky. A je tohle tedy potom eh, soukromé financování? když si má ehm, přitáhnout soukromé investice, protože se říká, no my se, vy jste spokojeni s dobrými partnery na obecní úrovni, na, nějaký, eh, na nějaké projekty za stovky milionů eur. A očekáváte, že eh, obce si eh, půjčí, nebo obecní podniky si půjčí peníze na trhu. Oni to dělají. Ale to není jsou soukromé peníze, to je veřejný partner. Já si myslím, že to je velice riziková situace. V veřejném sektoru se říká, podívejte se, musíme se víc zadlužit, a pak eh, stabilita a růstu není ovlivněn těmito eh, penězi. To znamená také tlak na ministry financí, aby eh, si brali úvěry, to je protože to se nevnímá potom jako veřejný dluh. Nevíte, že je tady určité riziko do budoucna? Ano, vidím to riziko. A jako vždycky v bankovnictví je třeba se s ním vypořádat zavírat, eh, zavírat oči a nic nedělat. Musíme se k tomu postavit. A proto společně s kolegy eh, v našem oddělení a v Eurostatu přišli s manuálem pro obce a regiony, jak eh, lépe řešit evropské fondy jak použít lépe podporu EIB eh, e a jak je eh, spojovat tak, aby to bylo slušitelné s paktem stability a růstu. Čili tenhle manuál, který eh, byl vydán před 6 měsíci, je prostě bestseller. A pomáhá k překonání pochybností ohledně finančních instrumentů. Ty jsou diskreditovány, protože si spousta lidí myslí, že jsou drahé, což tak vůbec nemusí být. A, a kvůli eh, špatným zkušenostem z finanční krize. A proto já si myslím, že musíme lépe eh, vysvětlit tento způsob financování. A lépe eh, zkombinování ESIFu a EFSI. Myslím si, že ty dané země nebo regiony to potřebují regiony. Eh, těm se zatím daří docela dobře v EFSI, ale lze to udělat ještě víc. Děkuji, Sylvie Goulár. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Mnohokrát děkuji, pane prezidente. Já jsem měla jednu otázku. Tento týden jsme v podstatě 80. výročí European Research Council a já jsem diskutovala s některými vědci. Možná bychom měli více přemýšlet nad tím, jak skombinovat různé nástroje v Evropě. Já myslím, že výhodou eh, této rady, Evropské rady pro výzkum, je alokovat eh, prostředky vědcům, kteří dělají základní výzkum a podporovat excelenci. To znamená, nejde jenom o geografickou nebo politickou rovnováhu. Samozřejmě, že některé země to využívají více či méně a některé to využívají čím dál více a ty slabí čím dál méně. Jak skombinovat tyto prostředky, které se netýkají jenom základního výzkumu, ale, ale spíše jsou určeny na základní výzkum. Jak to propojit tedy s univerzitní infrastrukturou, s výzkumem na úrovni tedy vysokých škol? Vy jste hovořil o těchto eh, projektech. Jak do toho zapojit celé to prostředí živit? Horizont 2020, Junckerův plán a tak dále. Také je důležité vědět, co se děje na národní úrovni. Co dělají ty členské státy proto, abychom prostě protlačili tu Evropu celkově více nahoru. Co děláte v této perspektivě? Já už jsem na začátku eh, říkal, že eh, sleduji eh, to prismatem mezinárodní globální konkurence. A, a tu eh, výzvu nevyřešíme, když silnější eh, části Evropy posílí a zbytek eh, zůstane v pozadí. Když cestuji po Evropě, vidím nejenom ty výzkumné instituce, to je špička celých těch aktivit, ale vidím tu děsivou situaci ve školách, v školních budovách a říkám si, že tak trochu nenaplněme svoji odpovědnost k budoucnosti dět, našich dětí. Čili musíme nalézt jak, eh, způsob, jak eh, dostat ty peníze do eh, regionu a měst a dosáhnout toho multiplikačního efektu díky Evropské bance. A musíme jít do zemí, které jsou pořád ve velkých problémech v Evropské unii. Neměli bychom hovořit jenom o financování malých a středních podniků a o, o příští tramvaj e, ve velkém městě, ale o zlepšení všeho, co začíná se vzděláním a jde až e, do výzkumu. Včera jsem měl fascinující zasedání s výzkumníky z jedné velké země a ta e, potřeba mnohem lépe integrovat to, co děláme ve veřejném a soukromém sektoru, je nesmírná. Protože nakonec potřebujeme soukromý sektor k pokroku a můžeme pomoci. A musíme pojmout jinak naše regulační prostředí, protože naší slabou stránkou je, že základní výzkum a potom rozvoj inteligentních nových produktů nám přinese, budeme jedničky ve světě. Jakmile ty rozvinuté produkty jsou zralé na trhu, na trh, tak nám nejde je tam uvést. Čili tyhle projekty potom se někde objeví s korejskou nebo americkou značkou na nich. Čili nám musí eh, lépe jít eh, tahle část. Mm, ten přechod od eh, vývoje k uvedení na trh. Ale vaše podpora od Horizontu 2020 nebo Evropských fondů, tak tam to můžeme dosáhnout hodně. Inovace, v inovacích zaostáváme, pokud jde o stanovování priorit Evropské unie a to se musí změnit. Děkuji, Paloma López. Gracias, presidente. Y buenos días, señor. Děkuji, pane prezidente. Zdravím vás, pane Hoyer. Mám tři otázky. Já jsem tady. Takže tři dotazy. Za prvé, FC. Nebudu se vás ptát na počet projektů nebo úvěrů, ale adicionalita mě zajímá. My konstatujeme, že investice se zlepšily díky úspěšnosti tohoto typu. Zlepšení investic hmm, sice je konstatováno, ale zjišťujeme, že politika ta se zaměřuje především na zaměstnanost. A já si myslím, že FC by měla se šířit v Evropě. Ovšem složitost těchto systémů se zvyšuje, vidíme to u těch eh, programů pro malé a střední podniky. Ten program existoval dobře ve Španělsku, ale existoval i v minulosti, takže tady se v podstatě změnila jenom firma místo toho, aby skutečně se dodala přidaná No, hodnota. A tady se hovoří v této souvislosti o tom, že EFSI možná zanikne. Jak se na to díváte? Je to určité zastírání bývalé aktivity EIB v souvislosti s evropským rozpočtem? Vy jste také nehovořil o situaci EIB mimo EU. Já mám dojem, že se tady nezohledňuje charta lidských práv. Eh, na které by EIB měla lpět. Jakým způsobem uplatňujete tuto chartu a máte nějaký protokol na ověření, například, aby prostě tyto úvěry nefinancovaly přímo nebo nepřímo některé projekty, které se týkají Palestíny nebo Subsahary. V minulosti jste řekl, že jsme jakými si ambasadory projekty. My jsme tak fungovali v minulosti. A já bych v současnosti chtěla hovořit o konkrétním projektu v regionu Mursi. Jedná se o rekonstrukci města po zemětřesení roku 2011. Mělo by to být dokončeno 2017. Ale městská rada nedala k tomu zelenou. A na závěr bych se chtěla zeptat, jak bude konat EIB, aby zaručila, garantovala svoje financování. Můžete poslat odpověď písemně. Of course I do. Já samozřejmě eh, nesouhlasím s eh, výhradami Evropského účetního dvora, ale musíme to brát vážně. Samozřejmě protože můžete argumentovat proti adicionalitě EFSI tak eh, snadno, protože můžete vzít každý jednotlivý projekt, až už je to projekt malý a střední podnik nebo pro eh, nějaký velký eh, veřejný nebo korporátní projekt a říct, že tenhle konkrétní projekt by mm, se dal býval financovat bez EFSI nebo bez EIB. Určitě. Ale není také pochybnosti, že EFSI umožňuje skupině EIB zásadně eh, navýšit její aktivity díky rizikovému profilu, eh, který je podstatně vyšší než tradiční uvěrování. Eh, Takže EFSI není jenom rozšířením EFSI, tedy EIB. To prostě není pravda. Před EFSI EIB mohla a Eh, provádět jenom omezený objem rizikových operací. Asi 6% eh, z celkového objemu poskytnutých financí. A díky té záruce EU teď 30% eh, může jít do těch zvláštních aktivit, to znamená do té rizikovější části spektra. Nominálně řečeno, FSI má zvýšit tu, ten objem rizikových bank na 50, e, na 15 až 20 miliard eur ročně ze čtyř. Čili z portfoliového hlediska je třeba to hledat a ne z hlediska jednotlivého projektu. Pokud jde o otázku základních práv, tak to je e, nesmírně důležitá e, součást ekologického a sociálního posouzení každého projektu. My to eh, sledujeme velice bedlivě a naše eh, mechanismy pro podávání stížnosti eh, a pro vyšetření jsou skvělé. Takže někdy máme stížnosti a snažíme se potom následně ty problémy řešit. Pokud je o CSR, tak podáváme zprávy každý rok. Takže myslím, že tam máme dobré svědomí kolorka a Murcia. K tomu jsem schopen reagovat, eh, pošlu vám eh, písemně eh, potom informace, protože ten projekt neznám. Děkuji, Molly Scott Kato. Thank you, Chair. Um, od minulého roku EIB investovala 19 miliard eh, liber, nebo spíše eh, euro, do projektu pro zmírnění změny klimatu. A vy zmiňujete, že jste právě ve vedoucím postavení z hlediska zmírňování změn klimatu. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem za zelené, tak jsem ráda za snahu dosáhnout 20 eh, energetických zdrojů z obnovitelných zdrojů do roku 2020, ale to tedy znamená skončit eh, se všemi investicemi do infrastruktury fosilních paliv. Proto se chci zeptat, jaké jsou vaše další plány ukončit investování do infrastruktury fosilních paliv a kdyby toto financování mělo skončit. A ještě doplňující otázka k situaci Spojeného království. Víte, že britská vláda eh, privatizuje naši vlastní investiční banku eh, a víme, že australská vláda, eh, banka Macquarie je velmi dobře známá financování fosilních paliv, proto by mě zajímalo, jak vnímáte úspěšnost Británie v získávání příspěvků na obnovitelné zdroje energie a jak reagujete na privatizaci GIB, vzhledem k tomu, že to bude mít celé jistě dopady v našem případě na nesplnění těch klimatických cílů do roku 2020. Děkuji. Pokud se týká eh, aktivit eh, zmírňujících změnu klimatu, klimatických akcí, tak vaše banka je naprosto nesrovnatelná z hlediska multilaterálních finančních institucí. To bylo zjevné, když jsme se připravovali na COP21, byli jsme v Limě hybnou silou s tím, že jsme propojili Banku pro regionální rozvoj se Světovou bankou, já jsem řekl World Bank později, protože jsem nechtěl, aby mi bylo špatně porozuměno v souvislosti s předchozí bankou, ale samozřejmě všichni jsme zavázáni k cílům COP21. A představili jsme jasné cíle. 25 eh, úvěrů zaměřených na klimatickou akci nebo zmírnění změn klimatu okamžitě a tento test se nám podařilo splnit. nabídli jsme 35 na aktivity mimo EU, které souvisí se zmírněním změn klimatu. E, a do roku 2020 ten cíl splníme také. Spojené království a jeho odchod z Unie představuje velkou ztrátu pro nás všechny, ale zvláště pro tuto banku, protože Spojené království bylo a je dosud jedním z našich nejsilnějších partnerů v oblasti energetické účinnosti, klimatické akce a obnovitelných zdrojů energie. A potom se nám opravdu bude stýskat, bude to chybět na naší rozvaze eh, i v přehledu úspěchů. A doufám, že se nám podaří nalézt cestu, jak to vykompenzovat. Ale nebude to snadné ehm, mám takový osobní názor z hlediska Zelené banky. Já jsem formálně byl velmi dobře informován od projektu a s určitým smutkem vnímám eh, to, jak se situace v této oblasti vyvíjí, ale oficiálně se tomu ne, nevěnují, není to moje portfolio a proto se k tomu nemohu také eh, vyjadřovat. Rozhodně nám EU bude chybět, eh, bude Británie v EU chybět Eh, ať už jde o zmírňování změn klimatu nebo rozvoj. A to je tedy takový budíček pro ostatní. Pokud má EU zůstat takto silná v těchto odvětvích, tak je potřeba, aby ostatní dělali víc. Eh, pokud mám ještě minutu, může eh, se pan Hojer věnovat ještě fosilním palivům? Ano. To je důležité, protože naše energetická politika je neutrální z hlediska typu energie, která se produkuje. Máme vysoké standardy, pokud jde o emisní limity, ale nepředepisujeme, ani nemůžeme předepisovat členským státům, ehm, jakému zdroji energie mají dávat přednost. Tedy pokud splní vysoké emisní standardy, tak můžeme s členskými státy eh, spolupracovat. Pokud chceme jít nad rámec těchto požadavků, tak je nutné postupovat přes naše akcionáře a to už je samozřejmě politické rozhodnutí členských států. Děkuji. Pan Armas. Uh, I'll speak Dutch, uh, if you... Hovořit holandsky. Um, ik wou u even vragen toch ook nog extra naar... Ještě jednu otázku na vás. V souvislosti s úlohou, kterou máte, nebo EIB má, a sice jedná se o téma migrace, anebo takzvané uprchlické krize. Tady se eh, jedná o vaši odolnost a o vaše budoucí investiční plány. A my chápeme vaši úlohu a víte, že tady je 5,3 miliard, které budou v rámci této iniciativy eh, vynaloženy. Často se hovoří o potížích z hlediska transparentnosti lidských práv, trvale udržitelného rozvoje a nestability autoritativních režimů, s kterým máte co dočiní. Takže moje otázka je následující. Jak oceňujete vy, jak posuzujete vy tu novou roli, kterou vám politika dala, protože v konečném efektu jste vytvořeni proto, abyste dělali jiné věci, abyste v podstatě eh, řešili určité know-how. Jak budete toto konkrétně uplatňovat z hlediska vašich technických vybaveností a know-how? Měli byste si uvědomit, že EU je od začátku aktivní i mimo EU a v současné době zhruba 10 našeho úvěrového objemu, tedy téměř 10 miliard ročně. A pokud je o Afriku například, tak jsme um, přítomni napříč africkým kontinentem. Um, protože máme mandát pro SPS spolupráci a e, rozhodně Afrika pro nás není neznámou oblastí. A pokud jde o uznání migrační krize, což trvalo nějakou dobu, aspoň jak e, to vnímám, jak mě to překvapilo, tak si vzpomínám na zasedání rady, kde jsem poukázal na skutečnost, že nezbytnost nezbytné je eh, eh, investovat, pokud chceme zvládnout problém s migrací. To jsem zdůraznil pokud jde o investice eh, do hostitelských zemí, transitních zemí, eh, cílových zemí, zvláště na severu, vyžaduje to velké investice. Ale nakonec se vás budou ptát, zda jste léčili symptomy, anebo zda jste dokázali eh, postihnout i příčiny migrace. Proto jsme nabídli takový balíček. Já vím, že komise nyní přichází s možností externích investic. My myslíme, že je to dobře. My bychom měli integrovat tyto aktivity do celkové investiční řídící struktury, ale už se o tom půl roku mluví a nic se nestalo. Ehm, takže e, doufám, že e, ještě než malské předsednictví skončí, bude konsenzus. Ono se jim zatím daří, ale konsenzus zatím není. Iniciativa pro rezilienci e, z iniciativy Evropské rady před rokem již běží a projekty v terénu přímo běží v této souvislosti zvýšení odolnosti. Já jsem velice rád za záruky, jsem eh, rád za morální podporu, ale musím být také upřímný. 720 eh, milionů grantů od členských států do roku 2020. Víme, že máme před sebou ambiciozní cíl a eh, zcela jistě je nutné řešit problém migrace a musíme jednat bezodkladně. Iniciativa odolnosti již eh, začala, ne že by jenom byla připravená začít, ale už běží. A myslím si, že celkově to bude součástí celkového investičního plánu a na externím rozměru je naše banka velmi dobře připravena a velmi dobře spolupracuje s dalšími institucemi. My jsme vynaložili velké úsilí, byl to projekt Bus Afrika, snažili jsme se posílit eh, podnikatelské per, perspektivy pro mladé podnikatele, 5000 eh, a dá se to rozšířit Ehm, na další podnikatele, na projekty pro zakládání nových firm. A myslím si, že důležité je si uvědomit, že naše banka nenahrazuje grantové agentury, ale nabízí hospodářské perspektivy pro ty, kteří uvažují o tom, že zůstanou doma, že nebudou migrovat. A to je pozitivní. Děkuji. A nyní se musím eh, omluvit, musíme otázky seskupit. Nejprve pan Kercos. Thank you, Chairman. Děkuji vám. Eh, pane guvernére, já vnímám EIB jako velmi úspěšnou instituci EU. Nicméně řada kolegů si myslí, že by se banka měla posunovat dál v podpoře transparentnějšího daňového systému zavedením pravidel pro finanční zprostředkovatele, s nimiž spolupracuje. Můžete přesvědčit finanční zprostředkovatele, aby akceptovali pravidla EIB k těmto eh, záležitostem, anebo je problém přizpůsobit vnitrostátní legislativu těmto finančním zprostředkovatelům. A pokud mohu ještě položit jednu otázku, můžete se věnovat ještě trošku podrobněji Brexitu eh, a jaké dopady bude mít pro EIB. Eh, e Jsou tam probíhající projekty, do nich se eh, Velká Británie zapojila a jakým způsobem bude vypadat tedy život v EIB po Brexitu. Tak, se skupíme otázky, se sbíráme jich více.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 A to proto, že v EU jsme máme rozvinutou ekonomiku, tu patnáctku, kde jsou investice, kde jsou expertní znalosti, kde je celá tradice, e, která se dotýká e, velkých projektů s finančním mixem, tak jak finanční prostředky pocházejí v Ruské investiční banky, ze strukturálních fondů a jinde. Ale v zemích, kde je investiční mezera, se často věnujeme najednou zaostalým regionům, které nemají zkušenosti s implementací velkých investičních projektů. Často chybí expertní znalosti na realizaci takových projektů a myslím, že Evropská investiční banka by měla podporovat investice také tím, že vezme v úvahu zeměpisné kritérium. To znamená, že bude investice eh, distribuována rovnoměrně napříč EU a investiční banka, že bude schopna nabídnout expertní znalosti tam, kde chybí tyto znalosti, konkrétně ve střední a východní Evropě, zvláště v Evropě východní protože tady je velká potřeba investic, ale chybí expertní znalosti v terénu. Děkuji. Pan Matu. Děkuji, pane prezidente. Velmi rychle. Adicionalita. O tom bych rád nyní pohovořil. Také v souvislosti s tím, co eh, řekla komise a parlament. To znamená, jak zajistit větší adicionalitu. A jdou tyto návrhy správným směrem. A pak bych chtěl navázat na to, co jste řekl. Musí tady být adicionalita portfolia. Nejedná se jenom o to, aby se vršily projekty. Jaké návrhy máte, abyste pokračovali tímto směrem? Pak je tady otázka účasti národních eh, investičních bank. To je pro mě důležité a také pro parlament. My si myslíme, že ty plány eh, by měly být ještě ambicioznější a tyto banky národního charakteru by se měly účastnit. Co si o tom myslíte? Chcete spolupracovat více týmově a jednotněji s těmito veřejnými investičními bankami. Je to zajímavé. Děkuji. Nejprve vám chci poděkovat za eh, výraznou spolupráci a podporu a také hluboké znalosti, které máte o naší instituci. A specifická otázka která tady padla, se týká podpory spravedlivého, transparentního daňového systému tím, že budou stanovena na tato pravidla také do smluvních ujednání. My si uvědomujeme, jak důležitý je globální vývoj v této oblasti. My se podílíme na globálních fórech věnovaných třeba DPH a dalším a snažíme se podporovat transparentnější a spravedlivější systém. Banka trvale monitoruje vývoj na úrovni EU a mezinárodní úrovni, tak aby naše standardy byly v souladu s mezinárodním vývojem, e, například nejlepší bankovní praxe a tržní standardy. Například e, z hlediska blížící se e, oblasti zdanění, kdy se podařilo, my jsme přijali opatření, která berou v úvahu nutnost daňové transparentnosti, dobrého řízení a také pojistek proti daňovým podvodům. A to už je zakomponováno do smluv, do smluv které EIB podepisuje se svými partnery. A to se samozřejmě dá aktualizovat na základě hodnocení due diligence. A je to velmi ambiciozní věc, protože toto se mění den ze dne. Musíme být tedy bdělí a můžeme se třeba zapojit do mezinárodních for, kde jsou e, tato prostředí ještě lépe rozvinutá a jsme samozřejmě přesně na to připraveni. A k Brexitu. Jak bude EIB vypadat po Brexitu? No mizerně, jako my všichni. Ehm, <laughs> tedy Spojené království zvlášť. Ale je to fakt, že odejdou a je mi to z celého srdce líto. A já jsem s panem předsedou také diskutoval ještě před tímto setkáním, že musíme nalézt spolu s eh, klíčovou skupinou v eh, parlamentu eh, po, během brexitových vyjednávání, aby byla jasná představa o tom, jak aktuální je zde úloha EIB Eh, nejde jenom o nějaké eh, požadavky, protipožadavky a takováto levná řešení v uvozovkách, když jsme ve velmi nákladném prostředí. Uvědomme si, že je nutné stanovit, jakou úlohu v tomto kontextu Brexitu EIB hraje. Je to totiž aktuální zvláště pro rozpočet EU a to velmi aktuální. A EIB eh, e není součástí rozpočtu, je to kapitálová instituce, instituce založená na kapitálových trzích, která má podstatnou část eh, obligací půl eh, bilionu eur. A když si vezmeme roční rozpočet 140 miliard ročně, rozpočet EU, tak my máme rozpočet 85 milionů. No a portfolio se Spojeným královstvím je vynikající, zvláště v oblastech důležitých pro budoucnost EU. A proto je důležité, aby naši političtí lídři, abyste také vy, eh, byli naprosto v obraze. Tato témata jsou totiž velmi citlivá pro trh, protože fungujeme na mezinárodních kapitálových trzích, eh, tak zcela jistě najdeme cestu, jak e, maximálně informovat e, politické vedoucí činitele, abyste to viděli v plném rozměru. My jsme dokonce e, vytvořili zvláštní tým pro Brexit, protože to není běžný biznis, to je nebo něco, co běžní experti zvládnou. My jsme vytvořili specifický tým zkušených právníků a matematiků, kteří nám pomohou v tomto procesu zcela jistě to bude proces velmi bolestný a velmi náročný. A mm, srdečně vás zvu k tomu, abyste tento proces sledovali. A ještě otázek, otázka pana kolegy. Já si uvědomuji ten problém. Zároveň vidím, že EFSI ukazuje, že proticyklická eh, regionální reprezentace je možná. Pokud se podíváte na sestavení seznamu podle HDP eh, per capita, tak které zemi EFSI nejvíc pomohlo? s výjimkou Itálie a Španělska, které jsou na sedmém, devátém místě, tak máme země jenom z východní Evropy. Ty jsou na vršku toho seznamu, ale zcela jistě e, je potřeba dělat mnohem víc. Znamená to také vytváření kapacit na národní úrovni, protože vaše země zvlášť ukazuje, že objem nevyčerpaných rezerv pro propagaci podnikání a veřejné projekty je obrovské. A po období politické nestability bude jasněji a pro nadcházející měsíc také budeme vědět, jak dále postupovat. Třeba tím, že budeme poskytovat více poradenských služeb, ale když se ohledeme do minulosti, tak eh, jedna z na, jedno z našich největších zastoupení v Bukurešti, takže e, to by neznamenalo, že by pro ten region byly naše poradenské aktivity zcela nové nebo e, nějaké skutečně záhadné, tak tomu není. Naopak jsme tam e, přítomni a je možné nabídnout konkrétní projekty, jak se dostat dál. A nejde samozřejmě postupovat bez národních bank, protože ty musí posílit tuto spolupráci, tak jak řekl pan Matu ve své otázce. Vaše země je dobrým příkladem pro financování malých středních podniků, eh, protože eh, my je potřebujeme a oni nás potřebují, protože jinak nemáme napojení na každý jednotlivý malý podnik v té vaší zemi. Proto spolupráce s národními bankami musí být dále zintenzivněna. My jsme již eh, učinili určité nabídky, budeme v tom pokračovat a zcela jistě budeme také nabízet své služby eh, v souvislosti s plánem nižších investic. Ehm, a to má klíčový význam. Ještě jeden rozměr, na který nesmíte zapomínat. To platí pro celý Evropský parlament. Přítomnost eh, národních propagačních bank eh, a jejich síla je diferencována. Je potřeba zajistit, aby nešlo jenom o těch pět největších, které si vezmou největší díl toho dortu je potřeba, abychom byli přítomni a spolupracovali s těmi národními bankami eh, i v menších členských státech, které takovou banku specifickou pro podporu nemají. My budeme spolupracovat s řadou institucí a eh, tuto operační podporu potřebujeme také od dalších zemí. Děkuji, Juanes Fernandez. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Eh, mám dvě konkrétní otázky na pana prezidenta. Rád bych na ně dostal odpověď. V tom Junckerově eh, plánu na začátku cílem bylo navýšit úroveň investic v Evropě. Jednalo se nejenom o zlepšení těch soukromých investičních subjektů, ale také zajistit, aby byly snažší veřejné investice. Z tohoto hlediska přínosy těch veřejných investic prostřednictvím kapitálových platform, tento přínos neměl být odečítán eh, z paktu růsty. Nevím, jestli tyto platformy fungují dobře, mám určité pochybnosti. Takže bych se chtěla zeptat, jakým způsobem hodnotíte v rámci AIB tyto platformy, které umožňují financování prostřednictvím Junckerova plánu. Fungují tyto platformy dobře v některých zemích? V rámci revize Junckerova plánu, podle mého názoru, musíme zvýšit flexibilitu těchto platform. Jak tedy fungují podle vás? Druhá otázka se týká OIH. Tato platforma, která byla konzultativní z hlediska investic, v rámci Junckerova plánu. To byla novátorská myšlenka, byl to pokrok, byl, bylo to pozitivní v tom návrhu, ale mám dojem, nebo lépe řečeno nevím, do jaké míry mm, tato poradenská funkce zabírá. Jaký je tady poměr těch eh, projektů, které dorazí na úroveň této platformy a jaké procento projektů je zafinancováno v rámci Junckerova plánu? Takže otázka, ohledně eh, těchto dvou záležitostí. Tomas Mann. Děkuji. Moji kolegové už se zmínili o podpoře těch malých středních podniků. A já bych rád uvedl jiný příklad. Frankfurt. Eh, já pocházím z Hesenska. Tam jste dali 4 miliony eur z hlediska realizace terminálu 3 Máme ročně dodatečně ještě 14 milionů cestu, cestujících v souvislosti s výstavbou tohoto terminálu a také to vytvoří mnoho pracovních příležitostí. Existuje tady spolupráce také v této úrovni, také z hlediska té budoucnosti, e, protože to není vždy rozpoznatelné. Druhá otázka. Evropská platforma pro tedy zprávu investic. To je důležitý projekt, který umožňuje, aby investoři věděli, jak s tím zacházet, jak reagovat na výběrová řízení a také orgány, protože velice často to není jasné. Jaké technické podpory můžete poskytnout lokálním projektům? A já se ptám, tento nový instrument, eh, který by měl vlastně zajistit inovaci, je to také platforma, která by umožnila vlastně poskytovat eh, konzultativní eh, porady, jakým způsobem očekáváte dopady tady tohoto zařízení nové platformy. Děkuji, Nina Jill. Děkuji, pane předsedo, pane Hojere. E, sdílím e, vaše hodnocení Brexitu a e, chtěl jsem se k němu zeptat. V mém volebním okrsku máme Birminghamskou nemocnici pro duševně, duševní zdraví a je to velký veřejný projekt a, a nejenom, že se stará o rostoucí populaci, ale také regeneruje celou oblast. Jak mě můžete, jakým způsobem mě můžu ujistit, že tyto projekty, které byly zahájeny, dojdou až do uh, dokončení? Druhá věc se týká role EIB, pokud jde o uh, vnější činnost. A určitě budete mít uh, stále rostoucí uh, roli, pokud jde o reakci na humanitární krize v oblasti uh, v okolí EU podle eh, příslušného investičního plánu, což je taková verze FSI. Jaké lekce z FSI jste si vzdali, abyste eh, je mohli uplatnit v EIB? Váš eh, mandát je revidován. Vím, že jsou škrty v oblastech, jako je Ázie. Jaké konkrétní dopady to bude mít, eh, pokud jde eh, o evropské eh, závazky a strategické zájmy v regionu? A potom klimatické změny. Už jste hovořil o, tom, co říkala Molly Scott Cato. Ale jak zajistit, aby investice do plnění závazků COP21 nebyly jenom takové nové zelené vesnice? jak eh, opravdu eh, zajistit eh, naplnění těch cílů. Pan Kobern. Děkuji, pane předsedo. Omlám se, že jsem tady nebyl dřív. Já jsem něco jiného. Podle článek 308 Evropské smlouvy, kterým se zakládá EIB, žaduje, aby podílníky byly členské státy. To, co jste říkal dříve, vás asi nepřekvapilo, že Brexit znamená, že Británie bude očekávat eh, tedy, eh, nebo bude mít svoji vlastní investiční banku. Eh, jaké plány pro to děláte? Mm, vydáte obligace pro ostatní členy? Upravíte se portfolio, abyste vrátili hotovostní rezervu? nebo eh, to bude spíš nějaká distribuce inspecie. Abyste vrátili eh, část té úvěrové eh, části britské vládě místo těch plateb hotovosti. Bylo by lepší, aby si Británie zřídila uh, tedy státní fond pro tento účel. Co si myslíte, že bude eh, rozumný časový eh, rámec na naplnění žádostí Británie o toto? Děkuji vám. Asi eh, k té poradní aktivitě a flexibilitě platform. To je zcela klíčové. Do budoucna bude možné to zlepšit a, a měli bychom se o to snažit. Budeme se snažit o maximální flexibilitu, protože naši partneři, a my to dobře víme, nemají přístup k evropskému rozpočtu. A takže to bude pro nás eh, tohleto hlavní princip. Vést, to je velmi důležité. Hm. Jde to o to, je to kvůli tomu, abychom posílili schopnost řídících orgánů eh, vytvářet projekty a implementovat je. A to je nesmírně důležité. Eh, slabé místo v některých eh, zemích jeho východní Evropy, to musíme říci velmi otevřeně. Pan Fernandez hovořil o těch národních podporných bankách a platform. My jich máme 16. A měli byste si uvědomit, že nehovoříme jenom o té bance, ale i o podpůrných fondech. A to je často mnohem zajímavější. V mnoha zemích je třeba podporovat podnikavost, ehm, začínající podniky. A proto si myslím, že jsme velice dobře vybaveni Evropským investičním fondem, který je stále aktivnější eh, v řadě členských států, kde před několika lety ještě vůbec nebyl. A to funguje opravdu docela dobře. Ten eh, fond pro broadband, to je konkrétní příklad eh, pro tyto země, který byl právě spuštěn. A jsme velice optimističtí v této oblasti těm lokálním projektům. To je někdy velmi uh, povzbudivé. Někdy uh, v uh, těch zemích, které známe velmi dobře, máme dobré příklady a děsné příklady, pokud je o letiště. Pokud nějaký projekt, jako ten frankfurtský, je součástí nějaké evropské dopravní strategie, můžeme zvažovat investice do toho, se rádi. A samozřejmě v minulosti banka byla přítomna v eh, řadě transportních projektů po celé Unii a bude. Pokud eh, tam budeme eh, schopni přinést evropskou přidanou hodnotu. A tak tomu určitě je. Tady čekám další velký rozvoj. Děláme toho mnohem více, než ministerstvo financí eh, kolikrát vědí s regiony a s místními orgány. A to je velmi podstatné. Společně s Eurostatem eh, bylo velice užitečné to, o čem jsme kdysi mluvili. Někdy eh, není, nejsou dostatečné poznatky o používání finančních instrumentů na místní úrovni více než na národní úrovni a musíme eh, překonat určité předsudky proti PPP nebo jiným věcem. Pokud tyhle projekty jsou financovány eh, střízlivě a čistě. Měli jsme tak eh, mnoho špatných zkušeností s PPP v minulosti, že musíme být opatrní, ale nesmíme to diskreditovat. Protože jinak se místní orgány ocitnou ve slepé uličce. Moje zkušenost eh, z Birminghamu, tam se hovořila o nemocnici, tak mně se nelíbilo, co říkali eh, šéfové nemocnice o potřebě financování EIB, ale o to odhlédnu. Celkově je to dobrá věc a je to součást eh, debat, které máme mezi 27 a 29. A doufám, že jenom v rámci Brexitu v reakci na tu poslední odpověď, že se nám podaří nalézt nějaký civilizovaný způsob, jak eh, vyjednat eh, o odchod Británie. Že není v zájmu nikoho, ani eh, pacientů této nemocnice nebo občanů toho regionu, nebo v zájmu polských sester, které tam pracují, nebo jakéhokoliv jiného aspektu. si prostě pokud to nevyjednáme vhodně, a já si myslím, eh, že tady musíme naplnit, eh, tady máme určitý, eh, určitou velkou výzvu. Británie je teď akcionářem a děláme projekty s Británií, anebo jsou to projekty dobré, vypadají dobře v naší bilanci, tak není důvod to narušovat. Na druhou stranu musíte vědět, že Británie je součástí Evropské unie v tuto chvíli, což znamená, že ten protokol o privilegiích a imunitách platí a po Brexitu nebude platit. Takže máme právní problém. A, a problém s ochranou našich aktiv v Británii a to je velmi obtížné. Já nepovedu ta eh, odstupová vyjednávání na veřejnosti. Teď eh, týmy eh, pan Barnier a pana Verhofstadta a dalších eh, budou muset eh, toto dojednat, ale má to takové obrovské rozměry, že bude těžké eh, dojít k závěru. Jenomže v Británii je velký objem aktiv, ale Británie má také 16% aktiv. A pravděpodobně bude chtít za ně protihodnotu, až bude odcházet. Ale také tady máme polovinu trilionu eur na kterých se Británie taky z 60% podílí. Takže tohle eh, je věc, eh, které se budeme hluboce věnovat v nadcházejících několika letech a já doufám, že eh, bude možné ve stavě jednávání v takovém ovzduší, jak to bude nezbytné pro dobrou spolupráci s Británií do budoucna. Myslím, že to bude spojené s pro většinu členských států a doufám, že přitom nerozbijeme příliš mnoho porcelánu tomu, eh, k těm zeleným potěmkinovým vesnicím. U každého projektu je klíčové, že jakmile se rozhodneme o financování, tak ten eh, projekt eh, neskončí. My hm, sledujeme projekt, dokud nebude plně zaplacen. Proto nás bude zajímat Británie do roku 2052 do splacení posledního projektu tam. A proto je důležité, aby investoři nebo promotéři eh, se tam drželi těch eh, slibů. Musí plnit své eh, sliby a jsou tam ustanovení, že když nenaplní, to, tak se může uplatnit určitý nástroj. A doufám, že jsem odpověděl na všechno. Omlouvám se, že jsem eh, přetáhl tolik, ale chtěl jsem eh, se spravedlivě vypořádat s vašimi otázkami. Pouhých pět minut, říká pan předseda. krát vám děkuji, jako vždy to bylo velmi užitečné. A mohu vás ujistit, že parlament si je plně eh, vědom důležitosti otázky EIB v eh, vyjednávání o Brexitu a my se také k tomu budeme snažit pozitivně přispět. A jsme eh, s vámi v úzkém kontaktu. Děkuji prezidentovi Hoverovi eh, a jeho týmu a začneme znovu ve tři odpoledne.